Dámy a pánové, prosím, posaďte se všichni na místa a po, poprosíme eh, také, eh, aby se již vyply kam, kamery a abychom eh, mohli začít s naším slyšením. Někteří ještě stále hledají svá místa. Dnes večer chci přivítat mezi námi pana Andruse Ansipa, který je eh, dezignovaný místo předseda komise a komisařem pro digitální jednotný trh. Chtěla bych eh, přivítat členy výboru eh, ITRE, výboru pro výboru LIBE a také výboru pro kulturu a vzdělávání. Stejně tak jako samozřejmě mnoho členů výboru IMCO, který je v tomto případě příslušným výborem pro toto slyšení. E, slyšení by mělo umožnit členům jednotlivých výborů si vyslechnout e, odpovědi na dvě otázky. Zda je tedy kandidát kvalifikován Eh, obecně na práci v komisi a zda je konkrétně kvalifikován na téma, které je mu přiděleno. Eh, parlament pak posoudí eh, všeobecné schopnosti, zaangažovanost pro Evropu a osobní nezávislost. A také samozřejmě ve věci komunikačních schopností. Všichni si uvědomujeme, že Eh, pan Ansep eh, vyplnil přípravný eh, Formulář písemné odpovědi byly ve všech jazycích rozdány členům výboru. Toto je veřejné slyšení, čili je vysíláno po internetu mnohým, kteří jsou mimo tento sál a tyto, bych, tyto naše posluchače bych chtěla také pozdravit. Teď vám vysvětlím, jaká je struktura. Především dezignovaný komisař přednese úvodní slovo, na které má 15 minut a na závěr bude mít ještě 5 minut na závěrečnou řeč mezi úvodním a závěrečným projevem bude e, e, zazní tedy 45 otázek poslanců a poslankyň. Bude vždy jedna minuta na otázku a dvě minuty na odpověď a já budu opravdu velice e, přísně sledovat čas, který je každému vyměřen. Tlumočení máme do 23 jazyků a všichni řečníci mohou použít vlastní jazyk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 Další e, oblasti, které budu velmi podrobně sledovat, je otázka kyberbezpečnosti a kyberzločinu e, všechny ty hrozby, které nemůže žádný stát ani žádný podnik e, překonat sám. V roce 2012, jen v tomto jediném roce, 76% malých podniků a 93 velkých podniků prodělalo porušení bezpečnosti v oblasti kybernetiky, v oblasti digitální.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 jmenovanými komisaři. Já to považuji za svoji odpovědnost, abychom co nejvíce eh, získali ve všech oblastech komise, abychom zajistili plnou odpovědnost vůči parlamentu.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 Vážený pane dezignovaný komisaře, dovolte mi, abych vám poblahopřála ke skvělému projevu, pokud jde o jeho načasování a prosím ostatní, aby se drželi tohoto příkladu. Jako první promluví pan András Šváb za EPP. Paní předsedkyně, pane kolego, designovaný komisaře jako bývalý eh, premiér Estonska, eh, jste celou řadu elektronických iniciativ eh, ve své době realizoval, které vedly také k lepšímu používání elektronického postupu i ve státní správě. Já se chci zeptat na to, že jste byl zvolen do Evropského parlamentu a pokud budete potvrzen eh, jako komisař, budete zde stát v tomto parlamentu eh, před svými kolegy. Já jsem byl zpravodajem na vaše téta a při posledním zasedání rady eh, nepřijel téměř žádný ministr, který by chtěl o tom hovořit, takže mandát pro vyjednávání ohledně kyberbezpečnosti nebyl realizován. Co chcete vy udělat pro to, aby členské státy digitální jednotný trh chápali jako skutečně vážnou záležitost? Prosím, odpovězte. Děkuji. Děkuji za velmi laskavá slova, která popsala situaci v Estonsku. Nicméně bych rád řekl, že Estonsko není natolik dobré, aby mohlo poučovat ostatní. Jedna věc samozřejmě je eh, provádět určitá digitální opatření eh, v Estonsku a druhá věc je provádět to na celoevropské úrovni. Kybernetická eh, bezpečnost je samozřejmě velmi zásadní otázka, jak už jsem řekl ve svém úvodním projevu. Naše podniky, naši občané, Eh, jsou oběťmi eh, kybernetických útoků, eh, předmětem kybernetické trestné činnosti v mnoha členských státech Evropské unie. Již existují strategie pro kybernetickou bezpečnost, nicméně v některých členských státech něco takového zatím chybí. Zatím neexistuje strategie pro kybernetickou bezpečnost a podobné je to u podniků. Dokonce i v některých velkých podnicích nemají eh, vypracovanou vlastní strategii pro kybernetickou bezpečnost. Evropský parlament eh, již připravil příslušnou směrnici a já si myslím, že je velmi důležité, abychom ji uvedli do praxe, abychom z ní učinili skutečnost. Estonsko bylo v roce 2007 obětí kybernetického útoku a od té doby vím, jak je důležité, aby fungovala neformální spolupráce mezi eh, různými počítačovými týmy. Mnoho z útoků bylo tehdy zastaveno. Právě eh, díky této spolupráce nepokračovaly přes hranice. To znamená, že to je velmi důležité. Já vám děkuji. Děkuji. Eh, a nyní pan Rodriguez eh, z SAD. Mr. Kebischer, designate, eh, Pane designovaný komisaři, byla bych ráda, kdybyste se zaměřil na implikace digitálního hospodářství, digitální ekonomiky na eh, průmysl. Já si myslím, že eh, to, to skrývá potenciál, ale zároveň musíme počítat s velkým dopadem na podniky a pracovní místa. Já si tedy myslím, že potřebujeme jak eh, vytvořit nový koncept hospodářské politiky a ptám se, jak budete uh, řešit eh, dopady na hospodářskou restrukturalizaci, na eh, vytváření pracovních míst, pokud jde o přechod k digitální ekonomice. Děkuji. Já osobně věřím v pokrok. Pokrok vždycky vytváří více pracovních míst, než kolik jich zničí, kolik jich odstraní. A digitální ekonomika také vytvoří více pracovních míst, než kolik jich eh, odstraní, kolik jich zruší. Eh, nyní je digitální svět všudy přítomný. Není správné hovořit o digitálním sektoru, digitálním odvětví, protože veškerá odvětví ekonomiky už jsou digitální. Digitální ekonomika je také motorem opětovné eh, industrializace Evropy. Jak víte, životní cyklus produktů se zkracuje. Eh, často během let 2002 až 2006 byla přesouvána výroba jinam, ale nyní eh, se ta výroba opět vrací. Místo offshoring je tu reshoring. A já si myslím, že právě digitální ekonomika bude motorem toho reshoringu, toho navracení výroby směrem sem. Bude to také eh, dáno tím, že kreativní část našich výrobků je mnohem vyšší než před deseti lety. Digitalizace tedy nepochybně povede k opětovné industrializaci Evropské unie. digitální ekonomika jako taková přidá 4 za rok, pokud budeme schopni vytvořit jednotný digitální trh. Získáme o 4 více, pokud jde o růst. To znamená, že z digitalizace budeme moci těžit my všichni. Jo. A nyní pan Duda z ECR za IMCO. Designate. Mm, Pane designovaný komisaři, vaše země je pionýrem, pokud jde o digitální vývoj. To znamená, že budu mít několik otázek v tomto smyslu. Za prvé, jak budete spolupracovat se svými kolegy komisaři, pokud jde o e, vaši koordinaci při odstraňování bariér a dosahování vašich cílů. Jaká kritéria použijete k tomu, abyste zvolili ta nejvhodnější opatření? budete se snažit více eh, využívat odhad dopadu, tak abyste mohli odhadnout, která opatření povedou eh, nej, nejspíše ke zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření růstu. Budete o to opírat svoje návrhy. A konečně poslední otázka. Pokud byste si mohl zvolit jedno jediné opatření, které by podle vás bylo eh, zdrojem nejvyššího růstu v rámci digitálního jednotného trhu, tak které opatření by to bylo? Děkuji vám za odpověď. Thank you for your uh, Děkuji vám za tuto otázku. Jak všichni víme, mnoho eh, think tanků před pěti nebo deseti lety navrhovalo, aby struktura eh, Evropské komise se opírala o klastry. Nyní pan designovaný předseda, pan Juncker, rozhodl, že tedy struktura komise bude založena na klastrech. Místo předsedové komise budou jednat jménem předsedy a budou tedy koordinovat jednotlivé oblasti politiky. Myslím si, že bylo potřeba již před několika lety, aby se spolupráce na úrovni komise více koordinovala, je to potřeba i dnes. Během přípravných seminářů, které Evropská komise organizovala, někteří generální ředitelé, kteří se jich účastnili, říkali, podívejte se, že to funguje již dnes. V podstatě už to funguje. Sedíme za jedním stolem a diskutujeme o stejných otázkách, o ochraně osobních údajů, o důvěře, o jednotném trhu v oblasti telekomunikačních služeb a tak dále. Nicméně se tak nestalo často. Máme tu různé experty z různých generálních ředitelství, kteří eh, tedy eh, seděli za jedním stolem a diskutovali o stejných otázkách. Pokud jde o ten odhad dopadu, ano, to je samozřejmě základ. Všechny návrhy, které budeme předkládat, budou podrobeny odhadu dopadů. A kromě toho eh, se omlouvám, že už vypršel můj čas, ale je velmi důležité, abychom zdůrazňovali digitální kompetenci našich dětí. Myslím si, že to je velmi důležitá věc, dovednosti v oblasti digitálního odvětví. A nyní Dita Charanzová z ALDE.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 Děkuji, paní předsedkyně. Milý pane designovaný komisaři, jak vidíte, eh, je tu velká podpora v tom smyslu, že Estonsko je pionýrem v Evropě, pokud jde o veřejná digitální řešení, i e servis a tak dále. Nicméně nyní mm, eh, tomu není tak, že bychom měli jednotný digitální trh na evropské úrovni. Vy jste to také řekl ve svém úvodním eh, projevu, že tento digitální trh je roztříštěn na 28 jednotlivých trhů s různými pravidly. Řekl jste, že Estonsko není tak dokonalé, aby mohlo učit ostatní. Nicméně z vaší národní zkušenosti a na základě vaší spolupráce s jinými členskými státy se vás ptám, jaká národní opatření eh, by podle vás mohla být úspěšná a jak je chcete převést na evropskou úrovni, úroveň do současného fungování digitálního trhu. Jste eh, pro harmonizovaný systém, pro více koordinace. Děkuji. Thank you. Děkuji. Je to přesně tak, jak říkáte. Ano, v Evropské unii máme 28 různých eh, legislativ v oblasti IT, různých pravidel, 28 excelentních systémů které jsou ovšem různé a pojímají digitální otázky různě. A tato pravidla, protože jsou různá, bohužel vytvářejí mezi jednotlivými členskými státy překážky. To znamená, že je musíme odstraňovat, musíme se této otázce věnovat a musíme vytvořit skutečný jednotný digitální trh. Nechci až tolik hovořit o tom estonském příkladů. Myslím si, že ve všech evropských členských státech bychom našli dobré příklady toho, jak to má fungovat. Ale zároveň je není možno jedna ku jedné překopírovat do jiného členského státu, ale můžeme je použít jako určitý vzor nebo příklad. Pojďme se podívat na některé příklady dobré praxe, například z Dánska. Ty jsou úspěchem i ve Španělsku, v Itálii a také ve Finsku. Pokud jde o evropskou úroveň. Na úrovni Evropské unie musíme podporovat to, aby se tyto příklady, dobré praxe, tyto osvědčené postupy eh, sdílely a předávaly na základě těch digitálních řešení. Jak víte, nyní už na úrovni Evropské unie máme e, společné standardy, to už e, tedy funguje, to se vyvíjí, na tom se pracuje a já doufám, že e, elektronické, ku příkladu elektronické faktury se brzy začnou používat i jinde. A nyní paní Daržac Libe za GUE. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Ancipi, váš mandát je zcela jasný přeměnit Evropu v lídra v komunikaci a umožnit tak také využít lépe všech možností. Vy jste prosadili digitální trh, přesně jak jste říkal. V GUE NGL však nevěříme pouze tomu, co udělá trh jako lék. Víme, že zde je také určité riziko pro bezpečnost bezpečnost občanů a také podniků. Je nutné chránit eh, soukromý život eh, občanů. Eh, snažíme se v Libe také na toto upozorňovat. Debatujeme o přípravě SWIFTu a dalších smluv nebezpečí jako kyberútoky jsou běžné. Eh, jaká konkrétní opatření navrhujete mimo tedy eh, toho balíku na ochranu osobních údajů, eh, aby se revidovaly jednotlivé směrnice o telekomunikacích a také ve somlouvách s USA a třetími zeměmi? Thank you. Děkuji. Eh, především eh, digitální jednotný trh. Říkáte, že eh, není důvěra v trhy. Já jakožto liberál samozřejmě v trhy věřím, ale nemyslím, že trh sám může vyřešit úplně všechny problémy. Takže já myslím, že trh je schopen chránit Eh, například eh, slabší eh, skupiny obyvatel. Ty je třeba chránit. Já jakožto liberál věřím v základní práva. Musíme chránit všechny občany, spotřebitele, musíme chránit jejich soukromí, když hovoříme o jednotném digitálním trhu. Aha. Musíme také dokončit jednání o celém tom balíčku ochrany údajů uvnitř EU a současně musíme pokračovat v těchto jednáních také se spojenými státy. V lednu eh, prezident USA Barack Obama eh, přednesl vynikající řeč. Řekl, že všechny údaje bez ohledu na to, zda jsou to údaje Američanů či údaje jiných lidí, musí být chráněny za stejných podmínek. To bylo velice silné politické prohlášení z jeho strany. A my jsme na takové prohlášení čekali. Čekali jsme na ně celých deset let. A e, za těch posledních deset let až do tohoto projevu Obamy jsme takový projev ze strany USA neslyšeli. Toto už je ovšem jasná, jasný politický směr, politický pokyn. A uvidíme, zda američané e, dokáží e, tento princip přeměnit v realitu. Děkuji. Děkuji, já vás budu muset upomínat, abyste respektoval čas, jinak budete překračovat čas. A nyní z výboru IMKA paní Reda. Tady jsem, prosím. Lidé už dlouho žádají o větší účast na otázkách internetu. To se projevilo například při protestech v době jednání o akta Eh, také zde v parlamentu jsme o tom velmi dobře viděli také eh, konzultace o autorském právu ze strany komise. Vyvolala obrovskou řadu reakcí. Mně například také eh, požádali někteří, abych některé věci tady ve slyšení řekla. Všechno tady nemám čas říct. Položím tady jednoduchou otázku. Jste ochoten vstoupit do dialogu s internetovým společenstvím, s celou komunitou? Jste ochoten podstoupit zavádět ehm, digitální, tedy elektronické slyšení, kde se budou lidé moci ptát na to, co je zajímá. Eh, jste ochoten to také udělat před ještě konečným hlasováním? Jste pro nebo proti? Děkuji za tuto otázku. Jak už jsme dříve diskutovali Eh, o této věci. Mohu zopakovat, má odpověď zní ano. Já jsem připraven zúčastnit se takového digitálního elektronického slyšení, kde by probíhala online diskuse s lidmi. Zmínila jste akta. Já sám osobně jsem také podpořil akta eh, protože podle toho, jak já to chápu, eh, ta myšlenka akta byla dobrá. Snažila se stanovit společné normy o tom, jak chránit eh, duševní práva tvůrců. Ale ten proces sám byl strašný. Nebyl vůbec inkluzivní. A to byl také důvod, proč byl výsledek takový, jaký byl. Takže musíme se poučit eh, i z případu akta. a musíme jednat mnohem více inkluzivním způsobem. Děkuji. Dian James za výbor IMCOS EFDD. Ano, já se omlouvám. Můžu tedy, můžeme pustit eh, hodiny znovu od nuly? Děkuji. Řekl jste, že eh, vyvíjení, rozvíjení digitální ekonomiky je velice důležité. Ano, ale velká hrozba je jedna hrozba, kterou jsme viděli v březnu tohoto roku. A to bylo odepření služby eh, na eh, velkém oblasti, například ve spojitosti s ukrajinsko-ruským eh, problémem. A vidíme, že takové věci se dějí. Můžete nám dát nějaké ujištění, že vaše priority v této oblasti budou znamenat použití jaké úrovně prostředků a jakou agendu chcete navrhnout? Něco konkrétněji k tomu, prosím. Eh, hovoříme tedy o ochraně spotřebitelů, jestli vám dobře rozumím. Podle mého názoru ve všech těch digitálních řešeních a digi- ve všem tom digitálním jednotném trhu eh, musíme mít především na paměti spotřebitele. Jestliže spotřebitelé nebudou dobře chráněni, jestliže spotřebitelé, to jest naši občané, nebudou moci důvěřovat těm inovovaným digitálním službám, tak je prostě nebudou používat. Jak jsem řekl eh, již v úvodním vystoupení, lidé jsou výchozím bodem eh, ve všech těchto procesech. Důvěra je základem pro všechny digitální služby. A Teď je tady už eh, řada iniciativ, které určitě v konečné fázi budou moci přispět k vytvoření důvěry. Například celý ten balíček ochrany údajů, také otázka eh, trhu telekomu. A opět ochrana eh, spotřebitelů na mnohem vyšší úrovni, také celý balíček společná evropská legislativa. To eh, určitě pomůže spotřebitelům a samozřejmě také malým a středním podnikům. Spotřebitelé musí být eh, v jádru celého tohoto procesu. Eh, nyní prosím. Eh, Milan Cošinsky. Děkuji, pane designovaný komisaři. Digitální a jednotný trh má rozšířit a zlepšit výměnu mezi jednotlivými zeměmi. To jsme pochopili a víme také, že je to důležité. Je nutné pro malé a střední podniky otevřít trh a umožnit jim spolupracovat. Zároveň však také bude podporovat obchodování s se zeměmi, kde jsou nižší výrobní náklady než v Evropské unii, především se zeměmi eh, východní Evropy. Eh, neobáváte se, že když budou odstraněny překážky eh, v otevírání digitálního trhu, pak dojde mnohem silněji ještě k delokalizaci? Thank you. Děkuji vám. Ano, samozřejmě, že máte pravdu v tom, že jednotný digitální trh bude eh, ku prospěchu především malých a středních podnik, malým a středním podnikům, protože eh, zjednoduší jejich život, zjednoduší jim život. Jak všichni víme, Například to e, společné evropské obchodní právo CESL bude takovou možností navíc. Pomůže malým podnikům, například rodinným podnikům, tak, aby mohli prodávat online do zahraničí. Internetové společnosti budou schopni řešit e, všech 28 různých eh, pravidel. Pro velké mm, společnosti to není takových problém, ale pro malé podniky je skutečně problém vědět, co je napsáno v jednotlivých národních eh, pravidlech. Jak jsem řekl ve svém úvodním projevu, je to tak, že to, tomu bude konec. Ta fragmentarizace trhu se ukončí. Jednotný digitální trh tedy napomůže dobrému rozvoji všech malých a středních podniků, nezávisle na tom, v jaké části Evropy působí, Nemyslím si, že digitální jednotný trh nutně povede k tomu, že by se pracovní místa přesouvala do východní části Evropy. Jak už jsem naznačil, součást eh, kreativity, kreativity součást know-how ve výrobcích roste. A roste velmi rychle. Nemyslím si proto, že ta, ty znalosti, to know-how nebo umění, eh, kreativita se e, přesune do východní části Evropy. Děkuji. To tedy bylo první kolo otázek a nyní tady budu eh, přísnější, pokud jde o dodržování řečnické doby a eh, ukončím eh, váš projev, jakmile vyprší doba. Nejprve tedy Rosa von Thun und Hohenstein za EPP. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Vážený pane premiére, Hovoříme o roztříštěnosti digitálního trhu, o jednotlivých 28 národních trzích. Já si myslím, že v tomto ohledu jsou velmi důležité online transakce v rámci těch 28 eh, trhů. Eh, poštovní eh, služby blokují e-commerce, elektronický obchod a proto se ptám, jestli se tomu budete věnovat a co učiníte proto, aby byl vytvořen jednotný trh poštovních služeb, tak abychom mohli nakupovat a prodávat přes internet. Paní Krus řekla, že do roku 2016 už eh, nebudeme platit roaming, roamingové poplatky. Eh, budete se v tomto ohledu také zastávat práv spotřebitelů. Pan Šváb zmínil něco, k čemu bych se chtěla vrátit. Chceme eh, jednotný digitální trh, chceme jednotný systém obchodního práva, jak tedy přesvědčíte své kolegy v radě, eh, aby se mm, k tomu přiklonili. Děkuji. <laughs> Dobře, děkuji. Velmi děkuji za vaši otázku a naprosto s vámi souhlasím. Poštovní služby dneska internetový obchod blokují jsou mu na překážku. Pokud máte za dopravu posílat nebo platit pětkrát více než v rámci jedné země, tak to zkrátka nebudete dělat, protože to je naprosto destruktivní pro vaše podniká, podnikání. Pokud je přístav v Londýně a pokud doprava do Glasgow je levnější než do Bruselu a zároveň ta vzdálenost mezi Londýnem a Bruselem je kratší, tak to není v pořádku. Jsou tu zkrátka určité hranice, které nás eh, od sebe navzájem dělí. Ale jak víte, Evropská unie by měla být unii bez hranic. Samozřejmě, že jsou to otázky, který, kterým se musíme věnovat. Eh, směrnice o univerzálních službách. Musíme se velmi pečlivě zabývat oblastí působnosti této směrnice o univerzálních službách nebo obecných službách. Musíme tedy koncipovat ten dokument tak, abychom s lidmi zacházeli stejně. Tak, aby lidé nemuseli za tyto základní služby platit více v důsledku existence hranic. Já jsem tedy eh, přesvědčen o tom, že mm, najdeme řešení pro naše spotřebitele a to také, pokud jde univerzální službu v podobě eh, poštovních služeb. A nyní má slovo paní Evelyn Gebhardt za SAD a za IMCO. Komis- Děkuji, vážený pane designovaný komisaři. Vy jste řekl, že chcete přistupovat ke všem záležitostem holisticky a že budete spolupracovat s ostatními eh, komisaři, s paní Jourovou, s panem Ettingrem. Jak to chcete konkrétně dělat? Vy jste upozornil na generální ředitele, eh, ale jak chcete tu spolupráci organizovat mezi komisaři? Také jste říkal, že eh, lidi a spotřebitele chcete dát do popředí pozornosti. To vítám, ale jak to chcete udělat jakým způsobem. Kromě toho jste také řekl, že se chcete postarat o to, aby všichni lidé v celé Evropské unii měli přístup k internetu eh, typu 4G. Eh, já se domnívám, že to je správné nejenom pro spotřebitele, ale také pro malé a střední podniky, eh, především na venkově. Jakým způsobem to chcete udělat? Jak chcete podporovat členské státy v tomto smyslu? Thank you. Děkuji vám. Jak budeme v rámci Evropské komise spolupracovat, pokud jde o místo předsedy a komisaře? Já jsem působil jako premiér Estonska během minulých devíti let a e, ve, v Estonsku jsme vždycky měli koaliční vlády. A podmínkách koaliční vlády vždycky musíte hledat konsenzus, schodu. Pokud začnete hlasovat, tak eh, okamžitě si musíte začít hledat nové koaliční partnery. Jsem příliš starý na to, abych tyto zvyky měnil. To znamená, že budu pokračovat stejným způsobem i v Evropské komisi. Úlohou místopředsedů komise bude to, aby jednání řídili a aby koordinovali. Role komisařů je trochu jiná. Role komisařů spočívá v tom, aby organizovali a spravovali. To znamená, že role místopředsedů má horizontálnější charakter. Role komisaře je více vertikální. Myslím si, že to jsou role, které se navzájem doplňují. A dovolím si říci, že obě typy, oba typy rolí jsou potřeba. A nyní má za ECR a za výbor Libe slovo Timothy Kirkhope. Prosím. Paní, pane dezignovaný komisaře, já se ptám na slyšení Evropského soudního dvora na právo být zapomenut. Jak se domníváte, že by Evropská unie měla formulovat svoji politiku, pokud jde o boj proti terorismu eh, a pokud jde o dopad na podnik, kroky při implementaci tohoto rozhodnutí souda, soudu. Eh, kde si myslíte, že končí hranice mezi individuálním soukromím a svobodou projevu? Domníváte se, že právo být zapomenut je právo pro všechny, anebo je to spíše výjimka pro několik málo eh, vyvolených? Děkuji. Děkuji vám za tuto otázku. Podle mých znalostí je to tak, že politici mohou tedy doufat, že jejich slova, jejich činy budou zapomenuty. Nicméně pokud hovoříme o tomto právu na to být zapomenut, tak nehovoříme o politicích. E, politici zapomenutí nebudou a myslím si, že to je pro demokracii dobré. Rozhodnutí Evropského soudního dvora je takové, že Evropský soudní dvůr neřekl, že by všichni měli právo na to být zapomenut. Jak víme, bylo to tedy zapsáno již v naší legislativě před deseti nebo ještě před více lety, že ochrana osobních údajů je potřeba v konkrétních otázce konkrétní osoby v konkrétním čase. A Následně už není možno ta data sbírat a uchovávat. Není možno tedy uchovávat a sbírat osobní údaje bez ohledu na konkrétní osobu a konkrétní uh, okamžik. Já si myslím, že právo na to být zapomenut musí eh, zůstat jakousi výjimkou. Skutečná otázka zní, jak najít tu správnou rovnováhu mezi svobodou projevu a ochranou soukromí. Myslím si, že budeme muset postupovat individuálně eh, podle jednotlivých případů a politiků se to nepochybně týkat nebude. A nyní eh, Robert Rochford za ALDE za IMCO. Tady jsem eh, na tributě. My bychom chtěli všichni, aby se digitální svět, eh, elektronický obchod eh, vyvíjel. Jistě to přinese mnohé zajímavé věci pro malé a střední podniky, pro spotřebitele přes hranice. Nyní tedy k digitálnímu elektronickému obchodu. Zde jsou také ale nebezpečné obchodní praktiky, jako skrytá reklama a a e, také mm, podvod pro, na spotřebitelích. Je zde také zneužívání osobních údajů. Dnes v Evropské unii existuje směrnice, eh, která je namířena proti eh, nesprávným po, eh, komerčním postupům. Myslíte si, že je toto dostačující, anebo potřebujete další iniciativní nástroj, aby se bojovali proti novým útokám? útokům? Jak chcete konkrétně bojovat proti Eh, těmto zneužíváním. Thank you very much for your question. Eh, děkuji za tuto otázku. Je to dostatečné? Ne, já si nemyslím, protože ty problémy tady skutečně jsou. A jestliže jsou problémy, pak to znamená, že to dostatečné není. A musíme udělat více, abychom chránili eh, naše občany, abychom chránili spotřebitele. e-commerce. To není pouze taková mm, modní věc eh, teď a ještě možná příští rok. To ne. Eh, e-commerce tady je a bude existovat ještě velmi dlouho. A součástí e-commerceu Eh, nebo takhle e-commerce představuje 5% celkového objemu malou obchodu, ale já jsem přesvědčený, že ten podíl eh, tohoto eh, digitálního obchodu se bude velmi rychle zvyšovat. A my musíme vytvořit opravdu pří, příznivé prostředí jak pro obchodníky, tak pro spotřebitele ve prospěch online obchodování takzvané dynamické stanovování cen, dynamic pricing. To určitě přijatel není, jestliže máte platit více jen proto, že vystupovali vaši adresu IP, pak to rozhodně není v pořádku. Samozřejmě, když předkládají určité návrhy, například navrhnou vám novou hudbu, která se vám opravdu líbí. Tím, že sledují vaši adresu IP, no tak možná budete spokojen. Ale já nerozumím těm, kdo říkají, mně se tady to soukromí, ochrana soukromí vůbec netýká, já nemám co skrývat. No a když jste ochotni platit vyšší cenu, pak eh, to tak je. Eh, také Eh, Evropská komise se tomu musí věnovat. Cornelia Ernst eh, z GUE já bych vám chtěla položit otázku, kterou jsem již položila panu Etengerovi a on na ní neodpověděl. Jde o průmysl IT a IT bezpečnost. Vaším úkolem je, jak známo, eh, podporovat průmysl v oblasti IT a také ji modernizovat. Ve zprávě Moraes, kde se, eh, zabý, jsme se zabývali eh, otázkou masivního porušování práv, byly předloženy mnohé návrhy, eh, k, a, které by měly být realizovány komisí. A k tomu se chci zeptat. Budete předkládat určité návrhy, abyste znemožnil eh, zpětné možnosti zneužívání softwaru ve smyslu tedy lepšího využití eh, softwaru. Budete podporovat průmysl tak, aby se bezpečnost zlepšila a také kryptografie. Vypracujete evropskou strategii pro lepší bezpečnost eh, IT průmyslu a jak toto chcete realizovat? Thank you. Děkuji. vidíme, že každé dva roky se eh, dvojnásobně zvyšuje objem. Já bych eh, chtěl říci, že v Evropské unii eh, propagování otevřeného softwaru neznamená, že bychom museli začít úplně od nuly. Já vím z toho období, kdy jsem byl premiérem v Estonsku, <clears throat> tedy alespoň v té zemi, které, kterou znám nejlépe, Vím, že máme takovou praxi. Jestliže takový software vytvořený v dané zemi má určité eh, fondy eh, z EU, pak by tento software měl být otevřený i pro další uživatele. Kdybychom chtěli mít řešení skutečně na míru, pak si myslím, že asi ve většině případů bychom používali software z otevřených zdrojů. Evropská unie a Evropská komise propagují použití softwaru z otevřených zdrojů. Již nyní to podporují. A já eh, také plánuji podporu takovému vývoji. Děkuji. You're more than a quarter of the way through your hearing so far, Commissioner Designate. And the second round question. A nyní eh, tady máme v druhém kole eh, Julie Redu z výboru IMCO za zelené. Ano, to jsem tady já zase. Já jsem velmi ráda slyšela ve vašem úvodním vystoupení, že eh, chcete zakotvit neutralitu sítě v právních předpisech. Otázka ovšem zní, jak definujete neutralitu sítě. Evropský parlament měl eh, již zase několik roků, kdy se snažil navrhnout eh, pojem neutrality a ochranu této neutrality. Souhlasíte s tímto pojetím neutrality a budete se zasazovat o to, aby se to rychle přijalo? Eh, neutralita netu, to je samozřejmě velmi úzce spojeno s dalšími otázkami, jako je například ochrana údajů a autorské právo. Máte máte takový eh, celostní přístup k neutralitě zahrnující i tyto další dvě oblasti a co chcete podniknout, abyste zajistil provázanost a konzistentnost existujících předpisů v rámci budoucího pojmu neutrality sítě? Děkuji. Neutralita sítě, to je opravdu velmi důležitý pojem. Já myslím, že všichni členové Evropského parlamentu jsou hrdí na to, že poprvé v historii Evropské unie princip neutrality sítě eh, bude regulován v právním předpise. Hovořím o tom Telecom Single Market Package. veškerý provoz na internetu eh, musí mít stejné zacházení. Nikdo nemá právo zneužívat dominantní pozice na trhu eh, nebo své pozice strážce, gatekeeper. Jak víme, eh, v některých vyhledávačích nemůžeme hovořit o neutralitě sítě zejména u malých a středních podniků velmi často je úplně nemožné získat zviditelnění e, právě v těch e, vyhledávačích. A když nejste zviditelněni, tak prostě nemůžete prodávat. Pak nemá vůbec smysl, abyste vyráběli. Neutralita sítě je důležitým principem pro naše občany i pro naše podniky. Otázka rychlosti. No, za rychlejší, nebo za větší rychlost větší cena, ano, prosím, ale ne na úkor těch, kdo Eh, ostatně eh, tu rychlost velkou nemají, to v žádném případě. Děkuji. A nyní prosím Diana James z EFDD. Eh, obchodování na internetu, to se týká všech sektoru a je to pravděpodobně nejrychleji rostoucí oblast v maloobchodě, ale také v jiných oblastech. O tom jsme již diskutovali na zasedání frakce. Eh, přístup vysokého, eh, vysokorychlostního internetu není úplně rovnoměrně rozložen a tady vznikají určité konfliktní eh, oblasti, které se týkají monopolů, konkurence a také mm, zájmů státem vlastněných telekomů. Můžete nám říci pár myšlenek, jak chcete přistupovat k tomu střetu zájmu, která, který existuje v této oblasti a eh, jak byste to chtěl řešit? Děkuji. Vy jste zmínila také otázky elektronického zdravotnictví, e-health. Ano, my hovoříme o rychlosti internetu a tady je také zapotřebí i určitých výjimek. A právě zdravotnictví je jednou z oblastí výjimek. Otázka, eh, nebo takto, v sázce je tady vlastně eh, lidský život. A tato informace obsažená v e-health, eh, údaje o zdravotním stavu osob, ty musí mít prioritu, když proudí po síti. Máme celou řadu digitálních systémů v Evropské unii. Hovořila jste také o zájmech státních telekomů. Eh, no, já bych hovořil i o zájmech nemocnic. Zde eh, v Evropském parlamentu jsme hrdí na to, eh, že je svobodný nebo volný pohyb pacientů. Ale můžeme skutečně hovořit o volném pohybu pacientů, když v jedné zemi pacienti dokonce ani nemají právo získat kopii svý, své, své zdravotní složky, zdravotní dokumentace jak by takoví lidé pak mohli skutečně použít eh, digitální nástroje a například vyžádat si druhý eh, lékařský názor. I tyto zakořeněné zájmy eh, musí Eh, mít eh, naši pozornost. A jinak samozřejmě eh, musíme se zabývat i otázkou těch zájmů telekomu. Děkuji. A nyní prosím pane Vilimsky z Libe. Děkuji, pane dezignovaný komisaři. Mám dvě otázky. Rozvoj digitálního trhu v Evropské unii klíčovou eh, rolí eh, by mohlo být eh, také osvobození od daně při rozvoji digitálního trhu při využívání internetu. A má otázka je, jakou představu máte o takovémto nástroji, který by byl skutečně revoluční. Druhá otázka se týká bezpečnosti osobních údajů. Několikrát jsme viděli ilegální útaky na osobní údaje Eh, občanů. Jaké plánuje té postupy eh, proti eh, těmto ilegálním útokům na osobní údaje evropských občanů. Digital single market and, uh... Jednotný digitální trh a daňové výjimky nebo daňové uh, úlevy pro digitální produkty. S velkou lítostí musím konstatovat, že nejsem velký zastánce eh, daňových úlev a daňových výjimek, osvobození od daně. Já si myslím, že to není eh, optimální záležitost, protože tato rozhodnutí tedy padnou na úrovni Evropské komise na základě určitého koncenzu. Já samozřejmě jsem ochoten přistoupit na eh, koncenzus, nicméně pocházím ze země, kdy eh, takovéto daňové úlevy nejsou moc běžné, nemáme mnoho daňových úlev a výjimek, to znamená, že nejsem jejich eh, přívržencem. Myslím si, že pokud je systém zdanění jednoduchý, transparentní, pochopitelný, pokud lidé chápou, jak funguje, tak eh, jsou ochotni daně platit. Říkají, já jsem čestný daňový poplatník, platím svoje eh, daně podle eh, zákona a zajímalo by mě, kde stát tyto peníze utrácí. A to je velmi přirozené, pochopitelné, takhle by to zkrátka mělo fungovat. Samozřejmě, že můžeme používat naše moderní eh, rámce pro podporu eh, nových systémů v oblasti digitální ekonomiky. Můžeme napomáhat podnikatelskému prostředí, tak aby bylo nakloněno soukromým investicím. Můžeme zkrátka najít jiné nástroje, jak rozvíjet digitální ekonomiku na úrovni Evropské unie. Děkuji. Děkuji a nyní se dostáváme k třetímu kolu otázek. Nejprve se zeptá Antonio López Istoris Fights EPP eh, za IMCO. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane dezignovaný předsedo, eh, eh, hovořilo se o tom, jaké náklady by bylo, kdyby neexistovala Evropa, jak by to, jaké náklady by to bylo v digitální oblasti. A to by mohlo být e, až 4 HDP zhruba za 10 e, let. Současná situace ale v oblasti digitální je velice roztříštěná. Není tady jednotný trh. Máme 28 různých trhů na národní úrovni. Vy jste hovořil o panu Katajnenovi. Já sám jsem liberál. Eh, ale jsem právě v té dobré straně EPP. Vy patříte do liberální frakce. Eh, to je vlastně trošičku sociálnější než ještě socialistická strana. A já se vás teď tam jako liberála. Zda skutečně podpoříte iniciativu, soukromou iniciativu v této oblasti digitálního jednotného trhu. A zda jako liberál, jaké eh, přijmete opatření, abyste překonal tu roztříštěnost trhu a vytvořil opravdu jednotný trh? Thank you. Uh, Děkuji vám. Ano, samozřejmě, že musíme přitáhnout soukromé investice. Veřejné prostředky jsou vždycky omezeny a nemůžeme z nich platit všechno. Hovořil jste také o panu Katajnenovi. Myslím si, že musíme najít 300 miliard euro, tak abychom podpořili eh, hospodářský růst a pracovní místa. Já si myslím, že je také velmi důležité, abychom tyto prostředky investovali efektivním a účinným způsobem. Pokud tedy eh, budeme vědět, že, nebo pokud víme, že digitální ekonomika eh, roste mnohem rychleji než tradiční odvětví hospodářství, tak je správné, když budeme investovat právě do ní, právě do digitální ekonomiky kde v tuto chvíli můžeme najít eh, další finanční prostředky. Víceletý finanční rámec byl kompromisem, poměrně dobrým kompromisem, nicméně se domnívám, že je ostuda, že se nám nepodařilo uchránit ty finanční prostředky, které měly sloužit k tomu, že budeme rozvíjet širokopásmové připojení v rámci nástroje pro propojení Evropy. Na samotném počátku bylo na to vyhrazeno 9 miliard, nicméně na širokopásmové eh, připojení a širokopásmové nástroje eh, se potom nepoužilo všechno. Všechny členské státy, všichni mý bývalí kolegové byli pro nástroj pro propojení Evropy. Nicméně, když se začaly rozdělovat ty peníze, tak takřka každý chtěl získat co možná nejvíce do své národní obálky, do své, jako svůj národní podíl. To znamená, že nyní tady musíme najít jiné finanční zdroje, musíme použít i pákového efektu, Soukromé investice jsou ale v tomto ohledu základ. Děkuji. E, pouze o sekundu, paní předsedkyně, o jednu vteřinu. A nyní Líza Jakoncáry za SAD. Puhun suomea, se on, kuulumme samaan kieli. Děkuji, budu hovořit finsky. Oba tomu jazyku rozumíme, protože je to jedna jazyková rodina. Neodpověděl jste paní Gebhardt, jak zajistíte, aby venkovské oblasti měly také internetové připojení v širokém pásmu, širokopásmové připojení. Investice do digitální infrastruktury je v tomto ohledu naprosto klíčová a já si myslím, že eh, v takovéto situaci zkrátka podniky nemohou nic vyrábět. Z toho, co jste řekl, vyvozuji, že jste ochoten tedy získat eh, ten program ve výši 300 miliard euro, o kterém hovoří pan Juncker, tak abychom posílili širokopásmové eh, připojení kabel pod, Pobalc- pod Balckým mořem a všechny další investice, které jsou potřeba pro digitální revoluci. Další věc, kde máte takový lehkovážný přístup nebo lehký přístup je eh, zdanění. Pane Ancipen, já si myslím, že na evropské úrovni potřebujeme zharmonizovat systém DPH, eh, protože jinak nikdy nebude fungovat eh, koncept e-commerce, eh, elektronického obchodu. Děkuji. Kiitos kysymyksestä. Kyllä mä puhun vähän suomea, mutta kyllä mä ymmärrän suomea, mutta en mä puhu niin. No, já hovořím finsky, Eh, ale ne, ne, bohužel tak dobře jako vy, to znamená, že nyní přejdu do angličtiny. Ano, máte samozřejmě pravdu. Musíme vytvořit příležitost eh, připojit se v rámci širokopásmového připojení také těm, kteří žijí eh, ve venkovských oblastech, tam, kde hustota obyvatelstva není příliš vysoká. Jak víme, nejnákladnějším, eh, nejnákladnější částí je ten poslední kilometr. Podniky investují ve velkých městech, kde je hustota obyvatel vysoká, protože se jim to vyplatí. Jak všichni víme, přístup internetu už je lidským základním právem v dnešní době, alespoň v Evropě. A proto tedy musíme poskytnout příležitost širokopásmového připojení eh, také těm lidem, kteří eh, žijí na venkově, ve venkovských oblastech. Myslím si, že ta otázka zdanění je závažnější než těch eh, zbývajících 30 sekund, které mi zbývají. Nicméně nejsem eh, zastánce harmonizace DPH, sazeb DPH. Já si myslím, že by bylo naopak lepší, abychom zavedli eh, společnou, společný konsolidovaný daňový základ. To by bylo velmi dobré pro naše podniky, především pro ty malé a střední podniky. Děkuji. Děkuji možná, že se této otázce budeme moci věnovat ještě později. Děkuji. Um, e Děkuji a prosím, Luis jde. Ik heb een eh, specifieke bezorgdheid. Digitalisering heeft inderdaad já mám eh, své specifickou obavu. Eh, digitalizace skutečně má veliký potenciál, může však také sebou přinést rizika v, například v oblasti ochrany osobních údajů, jak jste se již zmínil. Jako lékař vím, že je stále více eh, lékařských profilů online. Takovéto informace jsou také k dispozici na mobilech. A to bez ohledu na to, co podniky dělají s těmito eh, údaji, jsem si jist, že E, jistě neuvidíme jenom e, nahé fotografie celebrit, ale také lékařské údaje. Jaké konkrétní opatření navrhujete proti zneužívání těchto údajů, e, které by mohly být poskytovány například pojišťovnám a podobně? Jak chcete zajistit to, aby to nenapadali hekeři? Eh, děkuji. Jak už jsem řekl dneska několikrát, důvěra je základním principem, když hovoříme o digitálních řešeních. Zejména, když hovoříme v oblasti zdravotnictví, eh, to je přece velice choulostivá otázka, velice citlivá otázka. A tam je důvěra naprosto nezbytná. Musíme chránit údaje velice, velice zabezpečeným způsobem. Ochrana údajů to není něco pro regulační agenturu. Naše podniky eh, musí řešit otázku ochrany údajů, protože agentury na ochranu údajů je o to žádají. Ale ochrana údajů není pouze otázkou eh, poslouchání příkazů, je to otázka zajištění důvěry, důvěry spotřebitelů, důvěry podniků, je to vlastně otázka důvěry v digitální služby. Jestliže lidé nebudou moci mít důvěru v digitální služby, pak je prostě používat nebudou. A když lidé těmto službám důvěřovat budou moci, pak je budou i používat. Eh, vzpomně, eh, vzpomeňte si na případ Schumachera, kdy eh, zdravotní složka, zdravotní dokumentace byla ukradena. A ty údaje byly na papíře. Nebyly digitální, byly na papíře. Já bych chtěl říci, že v mnoha případech eh, to tak je. Ovšem zneužít, ukrást a zneužít takové informace je na konce na papíře možná ještě jednodušší, než ukrást údaje, eh, které jsou opravdu eh, zabezpečena a chráněna. Děkuji. Děkuji. Není pan Kalas z, z skupiny ALDE. Já položím otázku estonsky. Eh, v úvodním vystoupení jste řekl, že je možné zajistit zprávu bez papíru. Jak rychle si myslíte, že Evropská komise bude skutečně pracovat bez papíru? Bude skutečně paperless? A bude to eh, také eh, příklad zde eh, v mm, Evropském parlamentu také používáme tuny a tuny papíru. Kolik bychom tak ušetřili papíru, kdyby to fungovalo? Děkuji za tuto otázku. Já také odpovím estonsky, abychom podporovali používání různých jazyků. No, my přece nemusíme začít úplně od nuly. Když hovoříme o Evropské komisi, o tom, aby Evropská komise pracovala bez papírů, tak mohu říci, že tady už něco máme, o co se můžeme opřít. Evropská komise i Evropský parlament už v některých oblastech bez papíru pracují. ale eh, je tady také eh, mnoho možností dále omezit používání papíru, dokumentace na papíru, a to jak eh, v Evropské komisi, tak v Evropském parlamentu. Například elektronické faktury. Ty velice usnadňují život v Itálii, ve Finsku, ve Španělsku, v Dánsku. A my musíme začít používat elektronické faktury také v Evropské komisi. A myslím, že jednou to bude i zde v Evropském parlamentu. Na zasedání ITRE jsem se jednou zeptal, proč, když eh, koupíme eh, elektronické vstupenky či jízdenky, proč eh, musíme pak vytisknout ty elektronické jízdenky nebo vstupenky, když je pak předkládáme. Eh, když je pak předkládáme útvarům eh, Evropského parlamentu. Já myslím, že vytvořením pozitivního příkladu můžeme hodně věcí změnit. Já jsem přesvědčen, že jak Evropská komise, tak Evropský parlament musí dát příklad v elektronickém využívání pro jiné. Děkuji. Děkuji a nyní prosím Barbara Spinelli za výbor Libe z GUE. Okay, thank you. Dunque, sull'agenda digitale europea di cui sarà responsabile. Otázka k digitální evropské agendě, za kterou odpovídáte společně s panem Tingerem, paní Jourovou a panem Tildemancem. Co je možné udělat v této oblasti pro to, aby eh, byla přijata charta internetových práv? a aby byl vytvořen takový rámec, jaký byl například přijat letos v Brazílii. Pouze trh nevystačí. A vy jste dělala liberální politiku ve své zemi, ale vždyť potřebujeme také pravidla pro nediskriminaci, eh, pro eh, dodržování práv občanů, tak jak to také předepisuje karta eh, občanských práv. A proto bych chtěla vědět, zda jste pro Chartu internetových práv, tak jak to bylo přijato v Brazílii. Yes, I, I think... Uh, ano, já myslím, že je potřeba mít chartu Eh, internetových práv a potřebujeme ji také v Evropě. Nicméně ty principy, které uvádíte, ty jsou eh, zapsány i v některých eh, jiných předpisech nebo směrnicích nebo nařízeních. Ty hlavní principy tak to už máme. a mohli bychom je zapsat i do charty internetových práv. Dnes už jsme eh, se dotkli té otázky neutrality sítě. A já budu velice rád eh, a velice hrdý na to, že poprvé v historii EU eh, e bude neutralita sítě regulována na vysoké úrovni, to jest na úrovni směrnice. To je důležité pro nás, pro všechny. Jak víme, přístup k internetu je jedním ze základních práv. A musíme popsat také eh, ta práva ještě podrobněji v takové koncentrované podobě. Takže má odpověď zní ano. Pan Tarant ze Zelených za výbor ITRE. Right. Thank you. Mr. Ano, děkuji. Děkuji. Já mám takový eh, malý problém s písemným vyjádřením, který jste předložil. Jakožto občan a jakožto eh, politik eh, jsem vždycky podporovala evropský projekt, který se opírá o demokratické hodnoty Eh, můžeme říci, že těch deset let eh, v komunistické straně je skutečně velkou podporou demokratických eh, hodnot. Jakou důvěru můžeme vytvořit zde mezi členy parlamentu, když tady toto uvádíte? Možná že se díváte na některé aspekty jinak, ale já se na to jistě dívám jako na dobré Eh, zájmy, ale já vám rozhodně přeji rychlé, rychlé zlepšení. Má minulost je transparentní. Všichni v Estonsku vědí, že jsem byl členem komunistické strany. Ale naši lidé také vědí, že jsem eh, byl starostou druhého největšího města v Estonsku během šesti let a že jsem byl znovu zvolen do této pozice. Lidé v Estonsku také vědí, že jsem byl zvolen čtyřikrát do našeho parlamentu. A přitom vědí všechny ty podrobnosti z mé minulosti. A přesto v posledních volbách do Evropského parlamentu eh, vyzněla eh, vyzněly výsledky mé strany a mé konkrétní výsledky velmi úspěšně. Moje politická strana i já konkrétně jsme dostali nejvíce hlasů během voleb eh, do Evropského parlamentu v Estonsku, takže eh, moje minulost je transparentní a já nic neskrývám. Děkuji. A nyní prosím Begin z eh, FDD. Eh, il Pane designovaný komisaři, digitální jednotný trh eh, může zajistit více růstu také pro malé a střední podniky a může také podpořit další vývoj evropských občanů. Malé a střední podniky, které využívají nové technologie, vytvářejí mnohem více pracovních příležitostí a uživatelé eh, internetu vědí, eh, jaká mají práva, ale všude se chází širokopásmový eh, přístup k internetu, především na venkově. Víme, že právě tyto technologie přiblíží občany k centrum a představují také eh, více demokracie. A já eh, tomu eh, věřím. Co chcete udělat pro to, aby digitální jednotný trh byl zlepšen? Myslíte si, že růst na základě otevřeného softwaru eh, bude lepší? Chcete toto také podpořit ve veřejných úřadech? Thank you. Děkuji. Pokud jde o software z otevřených zdrojů open source, tak tomu, k tomu už jsem se vyjádřil dříve a odpověď i nyní zní stejně. Ano, Evropská komise bude podporovat tento software a jeho užití, protože to bude vytvářet pracovní místa v Evropské unii. Bude to pružnější, než pokud budeme používat software, eh, který je založen na licencích. A já osobně se domnívám, že pokud nehovoříme o eh, masových produktech, eh, tak je to dokonce i efektivnější z hlediska nákladů. Ale samozřejmě, že vždycky musíme najít vhodnou rovnováhu mezi licencovaným eh, softwarem a open source. Pokud jde o eh, náklady na dopravu, tak ano, je to někdy tak, že ty náklady jsou bohužel velmi vysoké. Nesmírně vysoké. Když eh, se snažíte prodávat a posílat zboží do zahraničí. Například v Londýně když hovoříme o e-commerce, tak můžete zboží dostat během pár minut. Nicméně v některých zemích, pokud hovoříme o specifickém zboží, a pokud hovoříme o zemi, kterou znám nejlépe, tak musíte někdy čekat dokonce dva týdny. A náklady na dopravu jsou nesmírně uh, a nepřiměřeně vysoké. To znamená, že tuto situaci zkrátka musíme v Evropské unii přijmout. A nyní tedy eh, ty venkovské oblasti. Ano, už jsme o tom také hovořili. musíme podporovat to, aby si ty sítě stavěly i v tom pověstném posledním kilometru, tak abychom eh, vytvářeli digitální infrastrukturu a sítě i, eh, venkovské, i ve venkovských oblastech. A nyní se dostáváme do druhé poloviny. Eh, dostáváme se do čtvrt, ke čtvrtému kolu otázek. Nejprve Carlos Coelho z EPP. Pane Ancipe, během posledních eh, dvou období eh, Evropské komise nedošlo k pokroku, pokud jde o eh, čísla jednotného nouzového volání 112. Ta směrnice je problematická, to za prvé. Za druhé, požadavky na uživatele eh, čelí eh, velkým eh, překážkám v jednotlivých členských státech a kromě toho nejsou občané v Evropské unii dostatečně informováni. Pouze 27 z nich ví o tom čísle 112. Pokud tedy chceme podporovat bezpečnost a blaho evropských občanů, tak je potřeba v, tomto, v této otázce dosáhnout dalšího pokroku. Pokud jde o vaše portfolio, to znamená digitální jednotný trh, můžete potvrdit, že eh, toto číslo 112, jednotné evropské číslo, bude prioritou v rámci digitálního jednotného trhu. A co si myslíte, že by Evropská komise měla na tomto poli udělat? Děkuji vám za tuto otázku. Ano, systém e je pro nás prioritou protože pomůže zachránit, pomůže zachraňovat lidské životy. Učiním všechno, co bude v mých silách, proto, aby se co nejvíce e, používalo. Nicméně myslím si, že to souvisí s otázkou důvěry. A souvisí to také s nedůvěrou. Někteří lidé, a samozřejmě, že i některé instituce si dnes nejsou jisti a jisté, že ta data v rámci systému e-call nebudou zneužita například ke sledování. Samozřejmě, že musíme chránit soukromí všech občanů, musíme chránit tato velmi citlivá data, tyto citlivé údaje. Pokud se to podaří, tak jsem si naprosto jist, že pokud, jejich, pokud si občané budou jisti, že jsou chráněna jejich data, že je chráněno jejich e, soukromí, tak všichni, všechny členské státy a i Evropský parlament budou hlasovat pro e-call. Nikola Danty za SAD za IMCO. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, pane dezignovaný komisaři. Jsou tři důležité návrhy, ke kterým se Evropský parlament jasně vyslovil. Je to balíček Connecting Europe, dále přístup k veřejným eh, orgánům a směrnice o bezpečnosti sítí. To jsou tři návrhy, které mohou přispět rozhodujícím způsobem k tomu, aby se vzdálenost mezi občany, orgány a podniky se nižovala, aby vznikaly nové šance, nové pracovní příležitosti. Potřebujeme skutečně eh, náročnou dohodu s radou. Jaké konkrétní návrhy chcete předložit? aby eh, tyto tři dokumenty začaly skutečně platit. Ke směrnici o bezpečnosti sítí se chci zeptat, zda náhodou nejste toho eh, názoru, že na úrovni společenství je nutné být aktivnější, ale že zároveň je také eh, nutné více mezinárodně spolupracovat s ohledem na globální governance. Thank you. Děkuji vám. Za prvé, Musíme dokončit jednání, pokud jde o koncept spojeného kontinentu a balíček jednotných služeb v telekomunikačním odvětví. Jak už jsme dnes vícekrát zdůraznili, eh, DCM je velmi důležitý, pokud jde o vytvoření jednotného digitálního trhu. Všechny prvky tohoto konceptu jsou pro evropské občany velmi důležité. Především pokud jde o ochranu práv spotřebitelů a zásadu neutrality sítě. Omlouvám se, ale utekla mi druhá část vaší otázky. Mohl byste ji zopakovat? intende prendere, mettere in campo? Co chcete udělat pro to, aby se více spolupracovalo mezi Evropou a zbytkem celosvětové sítě s ohledem na novou reformu governance. Uh, ano, eh, to byla ta mezinárodní část vaší otázky, to mi uteklo. Vím, že Eh, vyjednávání o tom principu safe harbor byla skutečně obtížná, eh, komplikovaná. Evropský parlament předložil 13 návrhů. Z těch 13 návrhů většina se zabývala eh, obchodními záležitostmi a setkala se s pozitivní reakcí. Nicméně Zároveň musíme dostat těm výjimkám, národním výjimkám v oblasti bezpečnosti. Musíme si být totiž naprosto jisti, že tyto národní výjimky budou používány pouze jako výjimky, že to nebude eh, používáno pravidelně eh, v rámci <laughs> rastrování dat. Já si myslím, že Američané také musí něco předložit. Americká strana musí eh, prokázat evropským občanům důvěru. Musí začít evropským eh, občanům eh, důvěřovat. Nicméně přerušení platnosti je stále možností, která je na stole. Další otázku položím já sama. Prosím. Jednomu z kolegů jste eh, slíbil, že se bude eh, eh, konat veřejné slyšení. My musíme zhodnotit to, co dneska slyšíme, nicméně protože věřím v zapojení veřejnosti, tak jsem žádala o to, aby se posílaly otázky přes Twitter. Byly to otázky týkající se roamingu, kyberkriminality, budoucí legislativy a tak dále. Já se tedy zeptám na jednu věc, která přišla přes Twitter a E, týká se to obchodních organizací, konkrétně legislativy v oblasti ochrany osobních údajů a sice jak získat rovnováhu mezi e, spotřebiteli a podnikateli prvky v rámci jednotného trhu, především pokud jde o obavy, které mají malé podniky a které se týkají toho, jak mohou využívat údaje spotřebitelů, tak aby eh, tedy eh, mohli využívat eh, internetový obchod, ale zároveň chránit práva spotřebitelů a jejich soukromí. Děkuji vám za tuto otázku, která přišla přes Twitter. Jak už jsem řekl, ochrana osobních údajů eh, není eh, zakotvena nebo poskytována nějakou agenturou. Já si myslím, že eh, v podstatě je zaručena všem podnikům nezávisle na jejich velikosti, ať už je to podnik malý nebo velký. Ochrana údajů ochrana soukromí všech, obecně řečeno důvěra, to je základ jakéhokoliv eh, jednání na internetu, jakýchkoliv digitálních služeb. Bez ochrany údajů si podle mého, by podle mého názoru eh, nebylo možné eh, na internetu obchodovat. Já si myslím, že musíme najít optimální rovnováhu mezi zájmy našich občanů a mezi zájmy podniků. Chci ještě jednou zdůraznit, že nemusíme začínat od počátku. Je to proces, který se vyvíjí, který již pokračuje. A podle mého názoru v těch věcech postupujeme poměrně rychle. Samozřejmě, že bychom byli rádi, kdybychom měli hotové, hotová nařízení ještě předtím, než vzniknou technické možnosti eh, pro, pro naše konání. Nicméně, bohužel to není vždycky možné. Učiním tedy všechno, co bude v mých silách, tak abychom vytvořili optimální rovnováhu mezi ochranou základních práv a zájmy podniků. Děkuji vám. From the Libe committee. Eh, nyní prosím uh, Marlen Pec za výbor Libe. Uh, Děkuji, pane Ancipe, tady jsem. Evropa potřebuje více inovací a více konkurenceschopnosti, ale také větší otevřenost a transparentnost, interoperabilitu a v tom jsou velice důležité standardy pro rozvoj Evropy jakožto konkurenceschopného eh, a otevřeného trhu. Podpořil byste eh, otázku řešení interoperability a otázku otevřených dokumentů systematičtěji a to také ve všech evropských institucích E, jakou úlohu mohou sehrát otevřené standardy podle vašeho názoru? Evropská komise a Evropský parlament měly by mít otevřené standardy a otevřené infrastruktury? A možná šířeji řečeno, podpořil byste e, tady v tomto evropský přístup, evropské podniky a jejich přístup k chránění soukromí? Děkuji. Interoperabilita je eh, v mnoha směrech klíčový pojem. Máme celou řadu velmi dobrých eh, elektronických řešení v různých členských eh, státech, ale bohužel nemůžeme je používat v jiných zemích. A tady opět bych chtěl uvést svou vlastní zemi. Každý rok 20 tisíc Estonců, které, kteří pracují v sousedních zemích, musí dodat určité dokumenty z našich eh, orgánů, od našich orgánů právě v té, do těch sousedních zemí, kde pracují. Ale protože tady není interoperabilita, to není možné elektronicky. Znamená to, že ti lidé, kteří pracují v nějaké sousední zemi, a to je e, například Eh, Finsko, které je velice rozvinuté v oblasti IKT, takže 20 tisíc lidí pracuje zejména ve Finsku, tak musí eh, si koupit letenku nebo jet trajektem a přijet do Estonska. Někdy je možné to Eh, zorganizovat na našem velvyslanectví ve Finsku, ale většinou musí přijet do, do Estonska, vystát eh, frontu, získat eh, doklad na papíře s razítkem a podpisem a zase zpátky na trajekt, zpátky do Finska. A ve Finsku pak E, finští e, úředníci velmi pečlivě přepíšou tu informaci do svých e, počítačů a přitom ta informace existovala i digitálněji. Je to nepochopitelné na začátku 21. století, že to musí takto fungovat. Proč to musí takto fungovat? Já myslím, že musíme opravdu prosazovat interoperabilitu. Děkuji. A nyní prosím Cornelia Ernst z GUE za výbor ITRE. Vielen Dank. Děkuji vám. Já bych chtěla ještě jednou se vrátit k otázce ochrany osobních údajů. Vy jako člen komise budete také odpovědný za reformu tohoto sektoru a za smlouvy, které budou určitým způsobem propojeny s touto otázkou ochrany údajů. Jistě víte, že parlament přijal rozhodnutí eh, k tomuto balíčku je zde řečeno, že ten, kdo zpracovává evropské údaje, musí dodržovat evropské zákony na vysoké úrovni, což je v rozporu s mnohými smlouvami, které již existují a o kterých se také debatuje. Vyplývají z toho dvě otázky. Za prvé, domníváte se, že smlouvy jako Safe Harbor, bezpečný přístav, eh, které nedodržují dostatečnou úroveň ochrany, by měly být změněny anebo zrušeny. Za druhé, budete se vyslovovat pro ochranu eh, údajů v souvislosti se smlouvou TTIP z USA? Thank you. Děkuji vám. Já už jsem se dotknul otázky bezpečného přístavu Safe Harbor, ale řekněme to ještě jednou. Dnes se eh, bezpečný přístav není bezpečný. Kdokoliv zde asi bude souhlasit, že eh, v Evropě, že tedy Safe Harbor není dnes bezpečný. A myslím, že se musíme postarat o to, aby bezpečný přístav byl opravdu bezpečný a aby takový opravdu byl Eh, pak eh, občané, podniky eh, na tom rozhodně zájem mají. Musíme pak provést změny v současném bezpečném přístavu. Evropský parlament předložil 13 návrhů. Většina těchto návrhů dostala pozitivní reakci. Takže i ty návrhy, které dostaly pozitivní odpověď, ty by nám měly pomoci, aby bezpečný přístav byl bezpečnější, ale ne ještě úplně dokonale bezpečný. Naši občané eh, mají opravdu obavy eh, s těmi výjimkami, národními výjimkami v oblasti bezpečnosti. Nevědí, jak se eh, ty výjimky budou používat. A teď čekáme, že se podniknou skutečné kroky ze strany Evropy. Když eh, ze strany USA. Když nedostaneme eh, opravdu eh, odpověď, jak budou ty výjimky národní bezpečnosti používány, pak eh, samozřejmě je tady i varianta pozastavení. Ta musí stále zůstat jako možnost. Děkuji. A nyní Jan Filip Albrecht za výbor Libe od Zelených. Uh, thank you very much. Uh, no, děkuji vám, děkuji za vaše slova o ochraně údajů. Já myslím, že eh, drtivá většina tohoto parlamentu bude stát za vámi v této věci. My jsme také hlasovali eh, o vysokých standardech v balíčku ochrany údajů. Má otázka zní, jak zabráníte tomu, aby Rada ministrů eh, tyto věci ehm, neroztrhala prostě, aby to, co schválí parlament, nebylo sníženo. Jak budete prosazovat naši pozici? Kde je ta červená linie, za kterou není možné pokročit? A eh, dále hovoříte o otevřených zdrojích. Mm, tyto eh, produkty, služby nabízené na evropském trhu, Mm, ale nesmějí být eh, zneužity z hlediska NSA a dalších. Velká většina eh, Evropského parlamentu podporuje nařízení o ochraně údajů. Tak jak to vidím já, tady je ta dobrá zpráva, že stále více a více členských států také podporuje ochranu údajů, celý ten rámec ochrany údajů. Já jsem slíbil, že udělám vše, co je v mých silách, abych našel dobrá řešení pro naše občany. Já jsem si jistý, že mi bývalí kolegové by chtěli, aby digitální jednotný trh se stal skutečností. Ale to je nemožné bez opravdu velmi dobré úrovně ochrany údajů. Ochrana údajů je předpokladem pro digitální jednotný trh. Takže software z otevřených zdrojů. To je jako Wikipedie, jak víme. Prostě každý to může použít a každý to může dále rozvíjet. A když to může každý použít a každý dále rozvíjet, tak, jak to chápu já, je eh, celkem snadné najít nějaká zadní dvířka. Eh, zatímco u licencovaného eh, softwaru je to těžší najít taková ta zadní dvířka. Takže opět mohu říci, je to otázka důvěry. Musíme vytvořit skutečnou důvěru v Evropě. Děkuji. Děkuji. A Dario Tamburano z EFDD za výbor ITRE. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já zastupuji eh, kolegu, kterého jste jmenovala. Pane komisaři, vy budete odpovědný za digitální jednotný trh a my se chceme orientovat na specifický aspekt a to je internet. V internetu se nenabízí pouze zbaží, zábava a podobně. Internet je něco jako voda, to je náš společný statek, který společně používáme. Internet je absolutně nezbotný, když chcete kontaktovat nějaký veřejný úřad, když se chcete něco dozvědět z kultury a podobně. A internet je také důležitý pro propojení jednotlivých lidí, kteří žijí daleko od sebe. Jak chcete budete zastupovat názor, že internet je vlastně zboží, které nepodléhá pravidlům trhu? Internet. Děkuji. Ano, internet musí zůstat otevřený a inkluzivní. Musí do něj patřit všichni. Samozřejmě, že v rámci Evropské unie musíme chránit kulturní diverzitu, rozmanitost a myslím si, že se nám to poměrně dobře daří. Vy jste se ptal také na to, jak to vypadá se zprávou internetu. Já jsem zastánce toho, aby e, internet byl zpravován na základě e, více zúčastněných stran. Jak víte, některé vlády, některé členské státy by chtěly ten model změnit na model mezivládní. Nicméně si nemyslím, že by to, byla, že by to byl dobrý nápad. Že by bylo dobré měnit ten multi-stakeholder model, kde, do kterého je tedy zapomíjeno mnoho stran, včetně nevládních organizací. Nemyslím si, že by bylo dobré ho měnit na eh, model mezivládní. Nicméně určité změny na tom současném modelu provést musíme. Domnívám se, že v některých zemích to dnes funguje tak, že bohužel nejsou do té, do, to, do té zprávy internetu zas až tolik zapojeny. A myslím si, že i role Evropské unie by měla být posílena. Děkuji. Posledních 15 otázek. Nejprve Ivan Štefanec za EPP, za IMKO. Vážený pane kandidáte na komisaře, potěšilo mě, že jste se zmínil o elektronickém podpisu v úvodním projevu. Osobně považuji oblast elektronického podpisu za klíčovou eh, pro úspěšné a aktivnější využívání elektronických služeb pro občany. Proto se vás chci zeptat, jaké konkrétní kroky plánujete pro implementaci elektronického podpisu a pro zjednodušení příslušných eh, procedur. Děkuji. Thank you very much for, for your Velmi děkuji za tuto otázku. Nechci uh, tady uvádět pouze příklad uh, z mé zemi, země. Nicméně našim občanům v Estonsku jsme poskytli digitální identitu, která je velmi dobře chráněna. A zakotvili jsme to tedy v zákoně v roce 2007 v Estonsku. Identita, je to identita, kterou vlastní pouze jeden subjekt a dneska elektronický digitální podpis všichni používají od roku 2002 jsme již vydali 200, 175 eh, eh, digitálních eh, podpisů, což je velmi mnoho, pokud vezmeme v potaz počet obyvatel Estonska. Já si myslím, že právě zavedení digitálních elektronických podpisů, tak nám to pomohlo ušetřit 2% z HDP dejme tomu naše výdaje na obranu, jsou pokryty pouze tím, že používáme elektronické podpisy. Nyní Nyní tady máme eh, novou směrnici v Evropské unii a podle této směrnice by digitální identita měla být navzájem uznávána Eh, na základě určitých standardů, pokud tady budou splněny určité standardy. A já si myslím, že to je za významný krok směrem vpřed. Díky tomu se ten digitální podpis stane každodenní záležitostí ve všech členských státech EU. Děkuji. Děkuji. A nyní za uh, eh, MKO Pa, paní Virginie Rozier. Pane designovaný komisaři, tento parlament již několikrát zdůraznil, že zdokonalení digitálního trhu by umožnil eh, také růst, ale nemělo by to být eh, také eh, pouze příležitosti pro občany a podniky na evropské i na národní i na lokální úrovni veřejné orgány v Evropě jsou efektivní a měli by pracovat konkrétně k dobru občanů a podniku. E, proto navazuji na to, co jste říkal úvodem, že budete podporovat e, také orgány a úřady, aby e, se modernizovali a digitalizovali. Co uděláte proto, aby se to skutečně uskutečnilo? Především, jak budete prosazovat jednotné společné volné místo, tak jak o tom hovoří směrnice, a tak, aby také se zjednodušil eh, lo propojení jednotlivých podniků. Jak chcete přitom také chránit spotřebitele? Eh, jaká konkrétní opatření eh, zde učiníte? Thank you. Děkuji. Ano, už jsme se dnes dotkli toho, že bychom měli eh, využívat těch příkladů dobré praxe a poučit se z nich. To znamená, že můžeme být příkladem našim občanům, členským státům, jak tedy využívat možnosti eh, té elektronické zprávy i governance. Řešení založená na internetu v oblasti veřejných služeb musí být užitečná. Musí je dobře pou, eh, být schopni používat naši občané. Pokud eh, se pokud těm eh, občanům budou tato řešení vyhovovat, tak je budou používat. Ještě jednou si tady dovolím uvést příklad z Estonska. Když jsme tedy v Estonsku zavedli elektronické zdanění, tak v prvním roce to bylo mezi občany velmi populární. Když jsme tento nástroj eh, neměli, tak eh, lidé tedy chodili na finanční úřady, eh, nosili tam daňová přiznání, protože nedůvěřovali poště, chtěli to tam donést osobně, tak aby, bylo, aby měli jistotu, že se to daňové přiznání na finanční úřady skutečně dostane. Nyní už máme na internetu daňová přiznání, která funguje, je to velmi pohodlné i, i pro premiéra, který má pouze jeden zdroj příjmů, to zabere pouze 30 sekund podat toto daňové přiznání. Možná, že u jiných občanů to budou 3 minuty nebo 5 minut, ale víc ne. Tím je to hotovo a můžete mít naprostou jistotu, že byť byste udělali chybu nikdo eh, vás za to nepošle do vězení. Čestní daňoví poplatníci mohou mít jistotu, že to dobře funguje. 96 našich daňových poplatníků, tedy těch, kteří eh, podávají daňové přiznání, tedy eh, využili tohoto Eh, nástroje elektronického daňového přiznání. To znamená, že si myslím, že všechny tyto nástroje by měly být dobře použitelné především pro občany. A nyní Evžen Tošenovský za výbor ITRE a za ECR. Eh, vážený pane dezignovaný místo předsedo, vážím si vaší ambice eh, dobudovat jednotný digitální trh. V loňském roce jsme tady ještě v tom starém parlamentu vedli dlouhou debatu o programu Connecting Europe Facility, o které, který jste také zmiňoval již v předcházejících odpovědích. V průběhu došlo k dramatickému snížení a tak se stalo, že se v podstatě dva projekty eh, nedostali, do dost, nedostali dostatečnou podporu. A to byl projekt, nebo projekty podporující vysokou rychlost broadbandu, extrémní vysoké, tak abychom se přiblížili těm zemím, hlavně azijským, eh, z hlediska jejich technické úrovně a druhý byl, eh, byly projekty, které měly podporovat rozšíření broadbandu do, eh, do okolí mimo velké aglomerace, kde je ten problém, kde, eh, kde trh neumožňuje tak velkou podporu. Jakou máte představu do budoucna, konkrétní představu, aby tento program CEF neskončil jako formální program? Ano, velmi děkuji. Bohužel nemáme dostatek finančních prostředků, abychom pokryli eh, celou Evropskou unii, pokud jde o to ultra rychlé širokopásmové připojení v rámci nástroje pro propojení Evropy, Connecting Europe Facility. Nicméně máme jiné zdroje. Máme Evropskou investiční banku, Horizont 2020, eh, a to nezmiňuji pouze v souvislosti se širokopásmovým připojením, ale také eh, pokud jde o digitální ekonomiku jako takovou, jsou to velmi významné finanční zdroje. A nebo eh, Evropský investiční restrukturalizační fond. Jsou tu tedy některé fondy, kde, které na širokopásmové připojení pamatují. Nicméně, pokud bychom chtěli pokrýt celé území EU širokopásmovým připojením ve rychlosti 100 MB za sekundu, tak by to eh, stálo eh, nejméně 200 eh, miliard euro, což je skutečně obrovská částka. Nicméně, pokud se podíváme jinam, například do Spojených států, tak zjistíme, že tady se na to eh, prostředky centrální vlády vůbec nevyužívají. Eh, na to se používají prostředky eh, obecní, nepoužívají se na to prostředky centrální vlády, A nebo v Austrálii, v Japonsku, v Jižní Koreji. Tyto prostředky se tedy prostředky na Eh, vytvoření širokopásmových připojení jsou prostředky veřejné, to znamená to, co platí daňoví poplatníci. Pan designovaný místopředseda komise Katajnen sestavil velký investiční balíček 300 miliard euro a já tedy doufám, že pro tu naši digitální oblast získáme zhruba 30 35 eh, miliard. Zatím to není úplně jasné, ale já ty peníze doufám. A díky pákovému efektu bude možno tuto částku navýšit na 130 miliard euro. Omlouvám se, že jsem překročil vyhrazený čas. Vy jste tady také použil takového pákového efektu. Dobře. Eh, takže eh, nyní Cora van Evenheisen za ALDE. Pane designovaný komisaři, eh, když vás poslouchám, tak si myslím, že je velmi dobré, že pocházíte ze země, která je pionýrem, pokud jde o digitální uh, ekonomiku. Možná, že z e- Estonska bychom měli udělat E, Estonsko. Uh, evropské obyvatelstvo stárne. Nikdy v historii jsme neměli tolik starších spoluobčanů. A to samozřejmě staví Evropu před nové úkoly, například e, je to zátěž pro systémy zdravotnictví. To znamená, že já se vás ptám, jaké možnosti vidíte právě v této oblasti. E, například e, systémy elektronické preskripce léku, které byly v některých zemích zavedeny. A jak, je mož, jak tedy je možno zajistit, aby takovéto věci fungovaly napříč hranicemi? Ano, děkuji. Já eh, to, tento systém elektronického předepisování léků podporuji. Například ve Švédsku, když zavedli to, tento nástroj, tak to bylo od samotného prvopočátku eh, velmi populární mezi občany. A stejné to bylo i v Řecku. Když se tam zavedl takovýto nástroj, tak 95 všech pacientů eh, začalo toto elektronické, ty elektronické recepty eh, používat. A u nás v Estonsku, v zemi, kterou znám nejlépe, eh, byla tato záležitost velmi komplikovaná. Vláda za ty elektronické recepty zaplatila méně než milion euro ne miliardu, ale milion euro. A Samozřejmě, že následně to bylo spjato s určitými technickými potížemi, když jsme se snažili ten systém uvést do praxe a rozšířit. Nicméně dneska je to v Estonsku tak, že všichni lidé jsou naprosto spokojeni s těmi elektronickými recepty. Například pokud jde o chronické diagnózy. Nemusíte pokaždé chodit ke svému praktickému lékaři. Zkrátka zavoláte a díky své, eh, svému průkazu eh, získáte ten lék, který potřebujete v každé lékárně díky občanskému průkazu. To znamená, že je to skutečně dobrá věc a zjednodušuje to eh, život všem občanům. Vy jste hovořila také o stárnutí evropského obyvatelstva musíme si uvědomit, že je to už velmi rozsáhlá oblast eh, takzvané eh, stříbrné ekonomiky, silver ekonomiky. A eh, tady právě digitální odvětví může být, působit zázračně. Možná jednou budeme mít elektronické předpisy léku i v Evropském parlamentě. A teď prosím Eva Paunová z EPP. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, pane dezignovaný eh, komisaři, tady jsem. Jak eh, víme a jak jsme také slyšeli, Estonsko je velmi úspěšné v zavádění elektronické zprávy a řízení. Během parlamentních voleb jsme v Bulharsku Eh, viděli, že byla nízká účast ve volbách. My chceme tuto věc změnit a eh, proto musíme nejen změnit obsah politiky, ale také způsob, jakým se projevuje participativní demokracie. Jedna z klíčových priorit pro mě je právě dokončení digitálního jednotného trhu a já jsem přesvědčená, že IKT může zajistit transparentnost, eh, odpovědnost i účinnost Souhlasíte s tím, že elektronické hlasování v členských státech by eh, skutečně mohlo zvýšit eh, účast veřejnosti v politických procesech? Měla by Evropská komise podpořit tyto věci a eh, pomoci členským státům zavést tento systém, když o to budou mít zájem? A co konkrétně byste mohl udělat pro to, abyste podpořil takovouto věc elektronické zprávy? Děkuji. Volební systémy volby. Eh, to jsou národní záležitosti. A jakožto designovaný místopředseda. Eh, nemohu tady říkat, že všechny členské státy musí používat eh, elektronické hlasování. Je na národní úrovni, aby se takto rozhodlo či nerozhodlo. Ovšem samozřejmě, že já bych podporoval elektronické volby v zemi, kterou znám nejlépe. E, to bylo poprvé v roce 2005, kdy jsme v celé zemi dali možnost hlasovat elektronicky během e, komunálních voleb. A jen 10 tisíc lidí tehdy hlasovalo elektronicky. Ale jak už e, jsem to řekl mnohokrát, je to otázka důvěry. Když lidé mohou věřit, že se eh, to někde po tom internetu eh, dobře pohybuje ve věci jejich plateb a peněz, pak jistě mohou důvěřovat, že se takto eh, spolehlivě pohybují i jejich hlasy posledních parlamentních volbách, tedy volbách do Evropského parlamentu, jedna třetina hlasovala prostřednictvím elektronického hlasování. Já jsem si jistý, že musíme dát více možnost, eh, aby se veřejného života eh, účastnili i ti, kteří prostě žijí internetem. A ti v zemi, kterou znám nejlépe, eh, nejsou pouze mladí, jsou to i starší lidé. V mé zemi i starší lidé velice dobře umí používat počítače a používají elektronické hlasování při volbách. Děkuji. Sergio Gutierrez Prieto z výboru IMCO za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý večer. Eh, pane dezignovaný místo předsedo. Vy jste eh, tady hovořil o tom, jak podpořit eh, digitální jednotný trh a skutečně jakožto místo předseda máte jistě dobrou pozici, abyste se koordinoval s dalšími komisaři a budete muset vlastně pracovat v té konkrétních oblastech. Já mám tři otázky konkrétně. Jen 14 malých a středních podniků eh, se podílí na takovýchto internetových eh, elektronických záležitostech. A to je velký problém. Potřebujeme je daleko více zapojit. A dále otázka financování infrastruktury, aby bylo možné mít přístup k digitálnímu trhu. Myslíte si v tomto smyslu, že je možné použít regionální fondy nebo Evropský sociální fond, aby se tyto věci usnadnily? Za druhé, nové příležitosti přinášejí i nové problémy a nové reality. A rovná příležitost v digitální epoše je velice důležitá. Jak eh, chcete snižovat nerovnost mezi generacemi, mezi městským a venkovským obyvatelstvem? Jak zajistit, aby eh, tady nebyla ještě větší nerovnost mezi lidma v oblasti právě digitální? A za třetí, chceme-li vytvořit skutečně digitální trh, musí být konkurenceschopný a mm, je tedy třeba, aby tomu odpovídala cena internetu. Jak zajistit, aby velké, velký, velcí operátoři, provajdři, aby poskytovali internet za dostupné ceny? Děkuji. Ano, je to tak. Jen 14 malých a středních podniků Eh, prodává zboží či služby online. Ta procento to procento je tak nízké, protože trh je tak roztříštěný. A je těžké prodávat přeshraničně v tak roztříštěném trhu. Čili musíme řešit právě tento problém. Jistě, také eh, není dostatek eh, kvalifikované síly v oblasti IT. A to musíme brát velmi vážně. Zajistit eh, více lidí kvalifikovaných v této oblasti. To už jsem říkal v úvodním projevu. <clears throat> V roce 2020 bude až 900 tisíc pracovních míst s kvalifikací IT, které třeba nebudou obsazeny. Musíme začít už v mateřských školkách. Kódování musí být součástí eh, osnov ve školách. A šířeji vzato musíme věnovat větší pozornost eh, kreativitě v našich školách více, než tomu bylo doposud. Protože dnes nejsou nějaké jasné dělící čáry mezi vědou a například uměním. Můžeme používat regionální fondy, sociální fond pro vytváření digitálního sektoru. A myslím, že už je používáme. Celoživotní vzdělávání je věc, kterou musíme brát velmi vážně. Dnes lidé musí měnit eh, mnohokrát za život eh, svou profesi. Děkuji. Ano, i čas plyne moc rychle. Ano, skoro to se to povedlo. Pane dezignovaný eh, komisaře, my tady máme tento systém. Musíme dát prostor další otázce. Děkuji. Já si vážím vaší zaangažovanosti, kterou eh, tady projevujete pro eh, digitální trh, ale je tady otázka naléhavosti. Komise pracuje na třetí verzi jednotného trhu. A to je balíček, který se týká otázek diskriminace, překážek, eh, rozstříštěnosti. A my chceme mít eh, jednotný eh, status. Jste připraven to připravit do roku 2015? A za druhé, já navazuji na to, co řekla kolegyně Parlament je připraven, my už jsme hlasovali o eh, snižování nákladů na, pro, na roaming pro občany. A jak víte, kolegové, eh, v radě to blokují. Jste připraven využít eh, své pozice místo předsedy komise a bývalého premiéra, aby se tato jednání mohla dovést do konce a snížily se opravdu náklady na roaming? Vytvoření tedy jednotného balíčku v Telekomu. A třetí otázka se týká jen velice stručně. Jste připraven změnit kulturu v komise, aby se přemýšlelo digitálně, to znamená uznat, že inovace je velice důležitá a někdy je lepší deregulace než nadměrná regulace pro podpoření jednotného digitálního trhu. Where I put those notes now. Já jsem si to tady poznamenal. Pokud jde o ten roaming, myslím si, že všichni evropští občané čekají na zrušení poplatků za roaming. Pro všechny byla dobrá zpráva, když se ty roamingové poplatky snížily u telefonních hovorů. Vím, že celá řada telekomunikačních společností byla také poměrně ráda, když se tak stalo, Evropský parlament a Evropská komise eh, tedy již dříve navrhovali, že by se ty poplatky za roaming měly snížit. Nejprve byly eh, telekomunikační společnosti většinou proti, protože říkali, že jim to zničí biznis. Nicméně stalo se to, že lidé zkrátka začali svoje mobilní telefony eh, v zahraničí používat. Když jeli někam na dovolenou, jinam, do zahraničí. A telekomunikační společnosti sice ztratily marže, ale zase jim, se jim zvýšily ty objemy. To znamená, že jim to v podstatě prospělo. Nechci říkat, že to prospělo všem telekomunikačním společnostem, ale myslím si, že většině z nich ano. Pokud jde o úplné zrušení roamingových poplatků, a to také pokud jde o e, datové připojení v zahraničí. Ano. Telekomunikační společnosti říkají, že to e, zničí jejich biznis, že to zničí jejich e, obchod, ale já si myslím, že tomu bude zkrátka tak, že lidé začnou ta mobilní zařízení mnohem více používat, když budou v zahraničí. Já osobně si také velmi pečlivě sleduji eh, všechny náklady a když jsem tady v Bruselu, tak si neprohlížím všechny stránky a počkám, až přiletím zpátky domů. Eh, a tak Dobře, takže teď si eh, položí otázku paní Toja za SAD, bude mít trochu více času. Děkuji vám. Vážený pane komisaře, já bych vás chtěla upozornit na jedno téma, které je pro mě důležité, a to je téma e-government. To je pro mě a mou politickou frakci eh, velmi důležité, stejně jako neutralita sítě. Evropa zde musí hrát eh, důležitou roli eh, také v smyslu ochrany a určité protiváhy. I vzhledem k těm aktérům, které jsou, kteří jsou mimo tento kontinent a kteří chtějí lecos omezit. Chcete zaručit to, že Evropská komise bude hrát důležitější, silnější roli v mezinárodních jednáních, že tedy eh, komise bude důležitým a silným aktérem při zajištění eh, síly internetu a dodržení také evropských pravidel. Evropská strategie, pokud vstupuje. Eh, byl eh, vytvořen určitý seznam efektivního využívání, ale pro efektivnější využívání musíme také se zmínit o otázce povolování. Eh, povolování, které se pokládá za národní otázku, ale mělo by to být evropské. Pokud hovoříme o radiovém spektru, tak je samozřejmě potřeba zastávat na maximální harmonizaci. Nicméně členské státy vědí, že právě radiové spektrum je jejich zdrojem a některé členské státy by zkrátka z toho chtěli získat co možná nejvíce peněz, tím, že tedy budou příslušné frekvence prodávat. Pokud hovoříme o sítích 4G nebo LTE, tak v některých státech je už eh, takřka 99 eh, území pokryto sítěmi 4E, 4G pardon, nebo LTE. Hovořím především o skandinávských zemích. V jiných zemích je to pokrytí těmito sítěmi minimální. Sítě 4G LTE. Některé státy zatím ani nezačaly s, s s rozdáváním frekvencí v těchto sítích. Já si myslím, že je potřeba tedy snížit rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Ale samozřejmě, že jsou to opět ty skryté zájmy. V některých členských státech je to tak, že e, stávající telekomunikační společnosti jsou tak mocné, že vůbec nemají zájem o změnu. Nemají zájem o to, že by tedy investovali <clears throat> do nových technologií. Dneska už se hledají sítě 5G. Standardy se mění takřka každých 10 let. To znamená, že já se domnívám, že je potřeba zastávat maximální harmonizaci, pokud hovoříme o spektru. Něco takového je prostě v Evropské unii potřeba. Já osobně ovšem věřím spíše v dobrovolnou spolupráci než ve využití moci. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Gunnar Hockmark. Děkuji. Všichni známe své vlastní eh, země nejlépe, nicméně díky internetu známe svět lépe než kdy předtím. A je Eh, velmi důležité, abychom věděli, co se děje ve světě eh, a nejenom to, co se děje u nás, protože to, co se děje jinde ve světě, se bude dít i u nás. Eh, svět je plný lidí, kteří používají internet občany, občané, eh, podniky, instituce a tak dále. To, co eh, bylo před pěti lety pouze možností, je dnes realitou. To znamená, že my musíme klást důraz především na to, jak mají být ty služby koncipovány a jak zajistit jejich bezpečnost. To znamená, že já bych se vás chtěl zeptat eh, na následující věc. Co učiníte pro to, abyste zajistil, že budeme mít ty nejlepší nástroje, nejlepší kapacitu, pokud jde o širokopásmové připojení, to nejlepší spektrum? Eh, domníváte se, že stávající cíle stačí, nebo byste chtěli jít ještě dále? Děkuji. Já si myslím, že cíle, které se jsou stanoveny v digitální agendě pro Evropu, už jsou dostatečně ambiciozní. Znamená to, že chceme pokrýt celou Evropskou unii nebo 50 eh, unie v roce 2020 eh, připojením o rychlosti 300 MB za sekundu. To je velmi ambiciozní cíl, ale samozřejmě musíme se posouvat ještě dál. musíme být, musíme tady začít používat frekvenci 700 MHz. Víme, že těch 700 MHz, které jsou potřeba pro digitální širokopásmové připojení, jsou, že tato frekvence je v různých státech používána různě. V některých členských státech jsou tyto frekvence používány k vojenským účelům. V jiných členských státech vytvářejí problémy velcí sousedé, protože v těch velkých sousedních zemích, které nejsou členy Evropské unie, je právě používána frekvence 700 MHz pro eh, vojenské účely. Další věc, vysílání. Eh, v mnoha členských státech je 700 MHz používáno pro vysílání. To znamená, ještě jednou musíme najít nějakou schodu, nějaký konsenzus. Musíme se shodnout na tom, jak tuto frekvenci 700 MHz používat co možná nejúčinnějším způsobem, tak aby to bylo ku prospěchu evropským občanům. Pokud například eh, instituce, které vysílají na těch 700 MHz, musí eh, tu frekvenci opustit, tak eh, se jim musí dostat určité kompenzace. A to je samozřejmě na členských státech, aby se o to postarali nemůžeme v tomto ohledu eh, používat moc a sílu. Nicméně si myslím, že eh, můžeme jít ještě dále a že ambiciozní cíle jsou v tomto ohledu vítany. Mia Petra Kumpula Natris z výboru ITRE a z frakce SAD. Já jsem tady uprostřed Eh, finština už zazněla, takže budu pokračovat eh, v angličtině. Fungující digitální trh je eh, jednou z předních možností hospodářského růstu. Existuje politická vůle, dobře, já to vítám. Nicméně musíme vyřešit technologické otázky. Pět hodin jsme hovořili, nebo takřka tři hodiny jsme nezmínili 5G. Já si myslím, že musíme v tomto ohledu spolupracovat musíme si uvědomit, že ten vývoj pokračuje, SMS, eh, video, e-maily a tak dále. Eh, musíme si uvědomit, že eh, Evropa byla pionýrem, pokud jde o sítě 3G, pokud jde o 4G, tak trochu zaostáváme a proto se ptám, jakou roli by mohla Evropa sehnat, pokud jde o sítě 5G. Považujete za součást vaší práce to, že budete tedy podporovat infrastrukturu, která by se stala základem inovací a příležitostí pro naše občany a podniky, tak aby Evropa mohla sehrát vůči roli a abychom také mohli vytvářet pracovní místa v této oblasti? Děkuji. Vím, že všichni Finové, všichni Estonci a všichni další eh, jsou velmi hrdí, že 1G vzniklo již v roce 91. Eh, 2G to byl velký úspěch velký úspěch Evropské unie. Finové, Švédové v tom se hráli vůči roli. Pokud je o 4G, tak eh, tady eh, musíme tu historii zopakovat v rámci 5G, protože Evropa skutečně musí sehrát vůči roli v celosvětovém měřítku. Pokud to bylo možné tehdy, tak to bude možné Eh, i v roce 2020, kdy s největší pravděpodobností začneme používat sítě 5G. V tuto chvíli neexistují žádné mezivládní nadnárodní dohody o sítích 5G. Nicméně naši vědci, naši experti, technici, inženýři a také politici, jak doufám, na tom již pracují, pracují eh, s těmi sítěmi 5G. Doufám a očekávám, že sítě 5G se budou eh, více zaobírat otázkami účinnosti, efektivnosti. To znamená, že se musíme zabývat tím, jak účinněji využívat spektrum. Jak využívat energii účinněji. To jsou otázky, které budeme muset řešit. Nehovořím pouze o baterkách, bateriích. Spotřeba energie mobilním sektoru, v telekomunikačním sektoru zkrátka roste. A všechno to jsou otázky, kterými se musíme zabývat právě dnes. Um, Děkuji a máme tady posledních pět otázek. Anna Sander z EPP z výboru ITRE. Děkuji, paní předsedkyně, pane designovaný komisaři, tady jsem velké firmy v, na síti neplatí eh, daně. A to proto, že eh, si vytvoří eh, takovou finanční strukturu, která využívá všech mezer. Vím, že minulá komise se již zabývala tímto problémem a vytvořila také expertní skupinu ohledně zdanění digitálních sektorů. A proto se vás chci zeptat. Domníváte se, že je normální to, že je určitý rozdíl mezi mezi velikými eh, zisky eh, velikých eh, společností a nedostatečným zdaněním. Co chcete učinit pro to, aby nedocházelo k sociálnímu dumpingu mezi jednotlivými členskými státy v souvislosti s těmito velkými firmami? A myslíte si, že je dobré zdaňovat digitální služby tam, kde tyto služby jsou poskytovány? Thank you. Děkuji vám. Ano. Zdanění je velmi citlivá otázka v dnešní době. Eh, některé tyto globální firmy eh, používají velmi agresivní politiky v oblasti zdanění. Eh, ty politiky nejsou nelegální, ale řekněme, že oni si vyberou takové ty hrozinky ze všech členských států. A e, celkově se příjmy v EU ztrácejí. Já myslím, že nepodceňujeme úlohu veřejného mínění. musíme zveřejnit, jak některé podniky přistupují k daňové povinnosti. Já jsem si jistý, že daňoví poplatníci na to budou také reagovat. A ta odpověď bude určitě negativní vůči těm, kdo používají takové agresivní daňové postupy vyhýbání se daňové povinnosti, to je opravdu velký problém. A my tu otázku musíme řešit. A já bych rád udělal vše, co je v mých silách, společně s komisařem Pierrem Moskovisim abychom zabraňovali takovým, takovému vyhýbání se e, zdanění. Já jsem pro konsolidované korporátní daňové základy. Myslím, že to vytváří větší možnosti a také možnosti pro malé a střední podniky. Děkuji. Jörg Leichtfried z výboru Libe za SAD. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vy jste vyslovila mé jméno velmi dobře. Mnohem lépe než eh, dříve jiní. Eh, pane dezignovaný komisaři, já bych se chtěla vrátit k otázce ochrany údajů a možná už naposled v tomto slyšení. Mám dvě další otázky a e, to trošku specializované. Jedna je obecná, druhá specializovaná. E, ochrana údajů to je velice široké téma. Týká se to celé řady věcí. Jak si myslíte, že e, bychom měli organizovat legální rámec, právní rámec, aby se zahrnuly všechny ty aspekty do tohoto rámce? A má druhá otázka? Já jsem velice pozorně naslouchal a řekl jste, že musí být vyváženost mezi obchodními zájmy a uh, údaje, ochraně údajů. Já tu vyváženost nevidím. Já myslím, že ta ochrana údajů, ta je tou zásadní částí celého problému. Myslíte si, že musí být vždycky vyváženost? A v oblasti ochraně údajů? Máte nějakou červenou hranici, za kterou už není možné jít, kde si řeknete prostě, teď už nic jiného e, nepřichází v úvahu než ochrana údajů? Děkuji. E, ochrana údajů pro mě e, je absolutní hodnotou. To je základ pro všechny digitální, všechna digitální řešení. Jestliže jsou údaje dobře chráněné, když je tady zajištěna bezpečnost, pak Eh, to funguje. Jinak lidé nebudou používat eh, ani veřejné služby, ani obchodování na internetu, nebude-li zajištěna bezpečnost. To je jisté. Ochrana údajů musí zůstat jako hlavní vysoká hodnota. Já Já se omlouvám, že to tak říkám. Já se musím trošku korigovat. Já myslím, že asi je těžké udělat nějakou vyváženost mezi obchodními zájmy a ochranou údajů, ale e, vyváženost e, by možná měla být mezi zájmy výzkumu a ochranou údajů. To určitě je důležité. Diskutovali jsme o zdravotnictví a digitální technikách ve zdravotnictví. Výzkum který umožní používat text mining a data mining, vyhledávání textu, vyhledávání údajů. To je důležité. My víme, že v některých zemích, ve Spojených státech například, je možné používat takové postupy eh, třeba vůči Japonsku. A umožňuje to i eh, legislativa v Japonsku, to umožňuje takové vyhledávání údajů a textů. Eh, v Evropské unii mm, autorský zákon je takový, že je to prakticky nemožné. Musíme tedy najít nějaká řešení, která umožní výzkumným ústavům a univerzitám aby provozovali takové text mining a data mining. Děkuji. Michael Boney eh, z EPP za výbor Libe. Eh, pane designovaný komisaři, horizontální přístup je klíčový pro digitální strategie najít synergie mezi některými aspekty eh, digitálního jednotného trhu je důležitý. Je to eh, ochrana údajů, eh, otevřený přístup k údajům a bezpečnost údajů. To všechno dohromady. Potřebujeme rovnováhu a vyváženost mezi právy občanů na ochranu soukromí a mezi možnostmi podniků potřebujeme se zbavit zbytečné zátěže a potřebujeme využívat údajů, využívat veřejné údaje občanů i podniků bez nějakých plate. Potřebujeme mít bezpečnost na sítě, reagovat na hrozbu a mít společné evropské nástroje pro zajištění bezpečnosti. Jak chcete přispět k tomu, aby e, silně koordinovaná politika v digitální strategii opravdu působila? A jak chcete přesvědčit členské státy, aby byly otevřenější e, k harmonizaci, k legislativě v těch klíčových oblastech jednotného digitálního trhu? A jak vzniknou závazná řešení, zejména v oblasti bezpečnosti, Eh, ochrany údajů a využívání údajů. Děkuji. Děkuji vám za tuto otázku. My jsme dnes mnohokrát diskutovali už o ochraně údajů, o bezpečnosti. Já nechci opakovat, co už jsem řekl eh, dříve. Zmiňujete otevřené údaje. Open data. Já myslím, že všechna ta, všechny tyto údaje tedy eh, údaje, které se týkají například o veřejných financích, ty skutečně otevřené být musí eh, pro nekomerční použití a možná, že dokonce i pro komerční použití. Je možné najít určitou vazbu pro používání otevřených údajů, které bude skutečně užitečné pro společnost. svět se stává stále více a více závislý na, na údajích a také podniky, průmysl na tom závisí. Například eh, automobilový průmysl 40% eh, vlastně je vytvářeno digitálně. Můžeme říci, že automobilový průmysl je už průmyslem opírajícím se o údaje, nebo farmaceutický průmysl. To není už chemie, to je e, průmysl využívající údaje. Dnes je možné navrhnout určité struktury s konkrétními e, vlastnostmi bez chemie, jen při použití údajů a e, informačních technologií. Ochrana údajů je základem pro všechny velmi rychlé vývoje v našem průmyslu a v naší společnosti. Děkuji. Silvia Kosta z kulturního výboru. Vítejte. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Ancipe, jako předsedkyně výboru pro kulturu bych se vás chtěla zeptat, zda při realizaci digitálního jednotného trhu se budete zasazovat o to, aby kulturní obsahy byly lépe chráněny, i když to právě proto, že to je eh, také zdrojem rozmanitosti a také mm, ve smyslu zlepšení eh, hospodářské soutěže o médiích a službách je tedy nutné připravit směrnici. Směrnice zatím nenavrhuje rozšíření na internet. A také otázka evropského copyrightu je důležitá, aby vše bylo v harmonizaci také se správným odměňováním umělců. Co chcete udělat v této, v tomto smyslu? Velmi se mi líbilo to, co jste říkal o daňových pravidlech a i governance, ale je zde také otázka pravidel a regulace ve smyslu toho, abychom se vyhnuli určitým představám, že se již nebude investovat do kulturního obsahu. A že se bude odměňovat pouze libovolně. Děkuji a já se omlouvám. Eh, že jsem vás chtěla přerušit, ale vím, že je také důležité dát prostor kulturnímu výboru. Děkuji. Děkuji vám. Kulturní rozmanitost Evropské unie je věc, na kterou musíme být hrdí a musíme eh, chránit kulturní rozmanitost v EU. Audiovizuální sektor kulturní sektor eh, vytváří eh, přes 4 HDP. To je úžasná část. Kdy, I když se na to můžeme dívat jenom z hlediska ekonomie, z hlediska peněz. Ovšem samozřejmě hlavní hodnota je v té kultuře samotné. V oblasti služeb někdy se to neurčuje eh, podle pravidel autorského zákona, někdy to ani není možné, protože ti, kdo poskytují tyto top services, eh, neumožňují použít takové nástroje. Jistě je tady určitá nevyváženost mezi telekomovými, tedy telekomem a těmito službami. Musíme asi najít nějaký ten správný model, jak to vše propojit. V dnešní době eh, firmy telekomu eh, například odpovídají za otevřenou síť, ale ty top services, ty mohou používat tuto síť, ale neodpovídají za vytváření této sítě. Ale vracím se zpět k kultuře. Musíme podporovat naše tvůrčí odvětví, musíme podporovat eh, kinematografii, chránit kinematografii, chránit naše kina, protože chceme zachovat eh, kulturní rozmanitost Evropské unie. Děkuji. A poslední, ale jistě v neposlední řadě, důležitá otázka od Sabine Frheinen poslední otázka také z kulturního výboru. E, vy jste pro celostní postup e, ve smyslu zlepšení potenciálu. Jak e, posuzujete příspěvek ze strany kultury, především ohledně dvojitého charakteru kulturního sektoru, co by hospodářského zboží a také zboží kulturního? Jak chcete zajistit rovnováhu mezi oběma stranami a jak konkrétně se bude budete zabývat také rostoucí konvergencí v digitálním trhu. Jak se díváte na eh, geograficky roztříštěné struktury eh, mediální oblasti a také jak se díváte na otázku autorského práva? Thank you. Děkuji vám. Kultura a digitální sektor nejsou nepřátelé, ale naopak spojenci. V Evropské unii vidíme mnoho dobrých příkladů této symbiozy, této spolupráce mezi kulturním a digitálním eh, odvětvím. Dejme tomu eh, webové stránky, které Eh, můžete navštívit ve všech členských státech a kde najdete naše bohaté kulturní dědictví. Více než 30 eh, milionů objektů jsou, eh, je uloženo právě na těch stránkách Europeana. To znamená, že digitalizace poskytuje velké možnosti, jak podporovat evropskou kulturu, jak ji rozšiřovat například prostřednictvím digitálních knihoven nebo digitálních muzeí. Digitální, digitalizace podporuje rozvoj a rozšiřování kultury a napomáhá také tomu, abychom naše kulturní dědictví chránili. Jak už jsem uvedl v úvodním projevu, jsem proti geoblockingu. Myslím si, že musíme revidovat naši legislativu v oblasti autorského práva a musíme se zaměřit především na princip teritoriality, protože ten je koncipován eh, zastaralým způsobem. Eh, končím eh, fotbalem. Já jsem například jako daňový poplatník platil za fotbal v Estonsku, ale tady v Belgii už k těmto obsahům přístup nemám. Proč tomu tak je? Neměl jsem přístup, přístup ani k našemu hlavnímu e, spravodajskému e, pořadu, protože to bylo blokováno. Geoblocking. Bylo to blokováno díky nějakému nástroji. Já jsem ty zprávy nemohl sledovat. Já si myslím, že to není fér. Já si nemyslím, že bychom měli tento způsob geoblockingu, e, blokování na základě teritoriality e, akceptovat. Děkuji. Děkuji. Velmi vám děkujeme, pane dezignovaný komisaři, za všechny vaše odpovědi a děkujeme také za velmi rozmanité a četné otázky, které tu vznesli poslanci ze čtyř různých výborů. Pane designovaný komisaři, máte nyní možnost eh, během pěti minut všechno schrnout a já následně řeknu, co bude následovat. To znamená, že nyní máte pět minut uh, slovo, abyste přednesl závěrečný proslov. Vážení předsedové výboru, čl- eh, poslanci Evropského parlamentu, děkuji vám za všechny vaše dotazy. Během minulých eh, několika týdnů jsem se eh, setkal s co možná největším množstvím poslanců a koordinátorům. Díky tomu jsem se soustředil na ty hlavní otázky, které jsem naznačil na počátku tohoto slyšení. Digitální odvětví musí sehrát klíčovou roli při mm, eh, hospodářském růstu a jeho oživování při vytváření pracovních míst. Musíme si uvědomit, že digitalizace je všudy přítomná. Digitální sektor se rozšiřuje každý den a já si myslím, že Evropa s ní musí držet krok. Pokud budu jako místopředseda Evropské komise potvrzen, tak dokončení jednotného digitálního trhu v Evropě bude jednou z mou hlavních priorit. Tak jak je to stanoveno v politických pokynech, který, které eh, přijal pan předseda komise Juncker. Myslím si, že pokud dosáhneme tohoto cíle, tak to nepřispěje pouze k oživení naší ekonomice a k vytváření pracovních míst. Kromě toho to zlepší každodenní život našich občanů a zlepší to také konkurenceschopnost našich evropských podniků v rámci digitální éry. To tedy znamená, že budeme stimulovat eh, digitální prostředí v Evropě, budeme minimalizovat právní nejistotu a budeme vytvářet rovné podmínky pro všechny. To zároveň znamená, že budeme vytvářet eh, důvěru v online prostředí tím, že posíleme, posílíme kybernetickou bezpečnost, budeme eh, chránit osobní i obchodní údaje. To ale zároveň znamená, abychom také odstranili celou řadu překážek, které jsou dnes příčinou toho, že jsou digitální trhy roztříštěny. Domnívám se, že jednotný digitální trh eh, je přesně to, co naše podniky a naše občané chtějí. Vysokopásmové připojení nebo vysokorychlostní širokopásmové připojení pro všechny. To všechno potřebujeme spolu s příslušnou infrastrukturou. Pokud tedy mám dostat očekáváním a e, tomu, co po mně chtějí evropští občané, tak e, musím pracovat co možná nejtransparentněji a mám to také v úmyslu. Zároveň se budu snažit spolupracovat, e, budu se snažit o vzájemnou důvěru budu eh, s neustálém dialogu se všemi výbory Evropského parlamentu. Děkuji. Vážený pane designovaný komisaři, dovolte mi, abych vám ještě jednou poděkovala za toto velmi dlouhé slyšení. Eh, vy jste eh, nebyl v minulých týdnech eh, stoprocentně fit, nicméně se vám podařilo pokrýt obrovské množství otázek. Já jsem tedy předsedkyně výboru, který odpovídá za digitální jednotný trh a je jasné, že kolegové ne pouze z tohoto výboru, ale z celého parlamentu považují digitální sektor, digitální svět E, za něco, co se neodehrává e, v nějaké separátní, sfé, separátní sféře, ale jako něco všudy přítomného a něco, co nás tady do budoucna bude doprovázet při každé naší činnosti. To znamená, že e, se musíme pokusit plnit všechny úkoly, před které budeme postaveny, tak abychom zajistili velmi bezpečný, ale zároveň dynamický a rozvíjející se digitální svět. Těšíme se na hodnocení zítra. Dříve dříve než tedy eh, proběhne to hodnocení, tak eh, slyšení nebude zveřejněno. Eh, pokud tedy chcete zveřejnit nějaké sdělení, tak můžete, ale to vlastní slyšení tady bude zveřejněno až po tom hodnocení. Tři Výbory se eh, tedy sejdou, zítra v 11 hodin se sejdou eh, příslušní, koordiná, příslušní koordinátoři. Myslím si, že předtím se o tom ještě pobaví výbor IMCO. Eh, zítra v 6 Q2 v 11 hodin budeme demokraticky rozhodovat o dalším postupu a já vám v tuto chvíli velmi děkuji za pozornost.